Mes chers collègues, bonjour. Dámy a pánové, dobré ráno. Začneme dnešní schůzi. Už je teď pozdě, takže musíme začít. Máte před sebou návrh pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, bude považován za schválený. Žádné námitky nejsou. Dále eh, rozhodnutí koordinátorů eh, ze schůzky, která se konala 31. srpna, máte k dispozici ve svých materiálech. Pokud k tomu nebudou dnes do poledne žádné eh, námitky, tak budou tato rozhodnutí koordinátorů považována za schválená. No a můžeme začít velice důležitým tématem. Je to takové téma, které je velkou výzvou. Budeme hovořit o mezinárodní zprávě oceánu. Dám nyní slovo zpravodajce, kterou je paní Monteiro. Poté si vyslechneme stínové zpravodaje a také i další poslance a poslankyně, kteří se budou chtít ujmout slova. Na tuto debatu máme pozvanou také komisi, aby i komise se mohla podělit o své názory. A teď má slovo paní Monteiro. Děkuji, paní předsedkyně. Zaprvé mi dovolte poděkovat kolegům za obrovskou práci, kterou odvedli na této zprávě. Celkově jsme dostali 34 pozměňovacích návrhů. První schůze stínových zpravodajů se konala včera, abychom se podívali na pozměňovací návrhy a zamysleli se nad tím, zda z nich můžeme vypracovat nějaké kompromisy. Chtěla bych zdůraznit, že stejně jako vy, eh, paní předsedkyně, jste zdůraznila, že toto téma je velice významné. Mezinárodní zpráva oceánu, to je taková dnešní výzva a je to výzva, na kterou musíme všichni nějak reagovat, musíme si to všichni uvědomovat a je důležité, abychom eh, Eh, o tom přesvědčili i co nejvíce zemí, co nejvíce regionů a také i firem. Rovněž se to týká i našich občanů. Náš výbor pro dopravu se eh, zabývá body, které jsou body 9, 5 a 10 a u Envy máme sdílené pravomoci u bodu 1, 3 a 4, nebo u těch akcí 1, 3, 4 a na to bych se právě chtěla zaměřit. Je důležité, abychom pracovali hladce, abychom využili své pravomoci. Je důležité, abychom se také potom shodli na těch kompromisech. A teď mi dovolte pár slov k obsahu tohoto stanoviska. podtrhuji důležitost vypořádat se eh, s celou tou oblastí eh, námořních prostor. Jsou zde různá navrhovaná opatření. Eh, zdůrazňuji, jak je důležitá tato agenda pro regiony, které jsou pobřežní, ale i e, třeba pro ty nejstálenější regiony Evropské unie. Rovněž e, tam zdůrazňuji prac, e, práci MC, FK a dalších agentur, které se starají o toto prostředí, o tuto oblast. Rovněž tam také zdůrazňuje důležitost sdílet informace Je důležité rovněž využívat mm, technologie takovým způsobem, aby nám zde pomáhaly zejména CESC. Eh, e Také jsem hovořila o transportu, o inovativních projektech a o tom, jak mohou být všechny důležité. Dále je zde důležité, aby zde byl určitý globální systém pro emise, na tom pracuje Mezinárodní námořní organizace IMO. A je důležité, aby to nebylo něco, eh, co vlastně, na čem bude pracovat pouze Evropská unie. Já si myslím, že znečištění to je něco, čo, čím se musí zabývat také regiony. Musíme zde mít eh, dobré technologie a ta řešení, která se budou navrhovat, musí být založena na technologiích. Pak je zde také revize směrnic, respektive směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu a jak tam říkám, je důležité provést její revizi. Dále také hovořím o příbřežním a námořním cestovním ruchu a o tom, že je důležité pracovat eh, lepším způsobem v tom, abychom snižovali negativní dopad na životní prostředí v této oblasti. Takže to jsou eh, takové hlavní body. Ještě chci říci, že mm, budu schopná připravit kompromisní návrhy z těch pozměňovacích návrhů, které kolegové předložili. A samozřejmě, že další krok bude vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy a připravit určitou komplexní reakci na celou tuto výzvu, která se týká mezinárodní zprávy oceánu a že budeme mít samozřejmě na paměti také námořní právo eh, a také i třeba eh, konference, které se konají a které se budou konat eh, na téma oceánu. Takže také bych ještě chtěla připomenout tu schůzku, kterou jsem měla včera se stínovými zpravodaji a chci říci, že doufám, že konečným produktem bude dokument, který bude respektovat vlastně všechny oblasti, kterým se náš, kterým se náš výbor může vyjadřovat. Děkuji, paní zpravodajko. Nyní paní Rodos. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Jak už zaznělo, Eh, a jak bylo oznámeno při první diskusi, já jsem předložila celou řadu pozměňujících návrhů týkající se jména mezinárodního prosazování klimatických cílů i v námořní dopravě, účinnějšího boje s znečišťováním moří, zejména prosazování a rozšiřování dohody půlu a zároveň lepší koordinaci všech eh, rozhodnutí a rozhodnutí úrovni rozhodnutí týkajících se eh, mezinárodní námořní politiky. Kromě toho jsme měli cíle eh, pro udržitelný rozvoj, zejména cíl číslo 14 a mm, rozvoj kapacit, budování kapacit v rozvojových zemích. Včera jsme už započali práci na e, zasedání stínových zpravodajů, které proběhlo ve velice tvůrčí atmosféře a tady chci e, poděkovat jak zpravodajce, tak ostatním stínovým zpravodajům. Totiž paní zpravodajka opravdu se snaží ocenit všechny příspěvky i pozměňovací návrhy e, Těším se na další spolupráci a zdá se, že přece jen se nám povede eh, komplexní a kvalitní zpráva na konci. Děkuji, pan Demesmaker. Dank u wel, eh, voorzitter, collega's, Um, ehm, ik... Dobrý den. Já velice rád naváži na eh, slova ehm, předřečnice. Uh, Připojuji se k díkům jak paní zpravodajce, tak ostatním stínovým zpravodajům. Vidím, že je zde tady velice silná vůle k vypracování co nejšíře střížených kompromisů. Já jsem zároveň člen výboru Envy a tedy samozřejmě z mého pohledu nelze e, přecenit úlohu oceánu. Ono už je to téměř banální fráze, ale uvědomme si, že se jedná jak o životní prostředí, tak o zdroje surovin, zdroje energie, no a vše se musí nahlížet komplexním propojeným způsobem, protože se to velice úzce pojí i s naším životním prostředím. Zdá se, že i vypracování kompromisů se povede. A já k tomu ještě chci připojit pár poznámek na okraj. My podporujeme například spolupráci mezi EMSO, Frontexem a Fko, pokud zde bude eh, subsidiarita eh, zachována a podmíněnost. A pak ještě ten apel na eh, více finanční prostředků pro tyto agentury. Ono, my víme, že to tak bývá, že ono se to téměř považuje za samozřejmost, že se obracíme o více prostředků, ale tady na tomto místě bych řekl, že spíše než žádat či apelovat na dodatečné finanční prostředky, tak bychom spíše měli apelovat na možnost mm, lepší spolupráce, která by mohla přinést další úspory. Jinak mi připadá, že ostatní kolegové přicházejí s velice mm, realistickými přístupy Ono, oceány to je vlastně něco, co chceme předat příštím generacím v co nejlepším stavu. A e, naše využívání oceánu musí být v souladu s udržením ekosystému a musí probíhat i v souladu s mezinárodními smlouvami a ta budoucnost musí být blankitná. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž bych ráda poděkovala Klaudii na úvod naší zpravodajce. Včera jsme opravdu měli tu první schůzku stínových zpravodajů. Ulrike už se o tom zmínila. Probíhala v fantastickém ovzduší a i ta spolupráce mi připadá velice nosná, protože paní zpravodajka se zabývá vším, co předkládáme. Takže se zdá, že to vypadá slibně, že ta spolupráce zpráva bude eh, kvalitní. Schválně eh, to nazývám zprávou a nikoli pouze stanoviskem, protože ono, eh, ta integrovaná mořská politika si zaslouží dost pozornosti a i ze strany výboru pro dopravu, to je poprvé po deseti letech, co se tím tady máme možnost zabývat a já děkuji i předsednictvu našeho výboru, že eh, máme možnost se k tomu vyjadřovat. My jsme mývali mořskou dopravu, eh, nechci to odebírat výboru pro životní prostředí, ale myslím si, že je opravdu důležité, že právě náš výbor pro dopravu mm, i když se nás vlastně týká pouze cestovní ruch a doprava, tak jsme bývali zodpovědní za ten celkový tvar té politiky a zasloužíme si být toho účastní. I my se budeme zabývat znečištěním a samozřejmě, že tam jde i o jiné aspekty a my je nehodláme vynechávat i z našeho zřetele. Dále, co už jsem zmínila, eh, to je to uspořádání mořského námořního prostoru. Tady záleží na tom, abychom si to všechno srovnali v celoevropském měřítku a rozhodli se, ať už se jedná o umořské, eh, o mořské pobřeží nebo širé moře, vše si musíme koordinovaně nahlížet a vylepšovat. O to nám jde a to musíme zdůrazňovat. Už jsme se na tom shodli, už je to ve fázi e, prosazování a ta e, governance, tedy ta zpráva, si zaslouží i další pozornost. E, pak to znečišťování. Tam jsme se bavili o určitých aspektech, ještě když se vrátí údo, tak o tom hovořím. Zatím máme nedostatek aspektů, jak se s tím bude zacházet v přístavech. Eh, nepomůže nám, když máme například v Balckém moři určité eh, hraniční hodnoty a pak, když nemáme prostředky na zachycování toho znečištění, například eh, sírnatých vod, tak oni se vypustí i tak a nic se s tím nedá dělat. Pak máme ještě ten modrý růst. To je v podstatě ten námořní pilíř růstu evropského ten musíme vést ve zřeteli, protože tam nejde pouze o dopravu samotnou, ale i o cestovní ruch. Další konference eh, k oceánům. Mnozí vězdí, že já, ale i jiní kolegové máme eh, tu interskupinu eh, týkající se pobřežních oblastí. Ulrike je místo předsedkyně Klaudie je v té skupině aktivní. My se v současné době snažíme o uspořádání výstavy. Chci se o tom zmínit právě právě o znečišťování moří plasty. To rozhodně souvisí i s dopravou, to stěžuje i dopravu, například lodní. V květnu vznikl ten nápad a my právě shromažďujeme podpisy, tak už vám to chci oznámit a doufám, že i ostatní kolegové se k té iniciativě připojí. Ono je to trochu mimo téma, ale zapadá to do něho, protože nyní nás toto téma nesmírně zajímá a budu se těšit na další zasedání a na práci na kompromisech určitě se to zdaří. Merci beaucoup, Madame Meissner. Děkuji moc krát, paní Meissner. Vždycky je radostné, když eh, poslanci eh, organizují takovéto eh, výstavy na rozšiřování povědomí. Kvalita vody v oceánech je skutečným problémem. Pan Kistelo, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně vzhledem k tomu, že 70 plochy naší planety je pokryto vodou, tak si myslím, že je dobrý nápad si trošku pohovořit o zprávě oceánů. A na mě zejména udělala dojem na práce ve funkci zpravodajky a v podstatě eh, se mi eh, líbí ty eh, poplatky za vybývané z lodní plavby. Zkrátka jsem rád, že budeme moci podpořit většinu kompromisních návrhů. A pak je tu ještě jedna otázka, kterou musíme vyřešit, a to je využívání LNG. Jsem velice rád, že jsem se mohl podílet na tvorbě kompromisu eh, ohledně znečištění způsobené loděmi, které má značný dopad na pobřežní regiony a na ostrovy. A také jsem se rád podílel na eh, návrzích týkajících se kompetencí EFSA a na ropných a plynových zařízeních. Eh, takže stejně jako ostatní stínoví zpravodajové si myslím, že teď v této situaci budeme moci podpořit většinu eh, toho textu při nejmenším ve výboru TRAN 21. září. Děkuji, pane Taylore. Pan Van Dalen, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já jsem si pozorně pročetl ten dokument a pozorně jsem poslouchal eh, výměnu názorů a eh, to mě tak nějak přinutilo vzít si slovo. Eh, možná bych vám měl připomenout, o čem se tady bavíme. Bavíme se o oceánech, ale tady mezi námi, přáteli, musím říci, že v podstatě nehovoříme pouze o nějakých pozměňovacích návrzích a e, kompromisech, ale o tvrdé realitě, o síle oceánu. Včera byl ostrov St. Martin zničen hurikánem. A to je zkáza, která přišla z oceánu. A v tuto chvíli je tedy potřeba říci, že my se tady bavíme o vybírání daní a sedíme v krásné budově e, a tak dále, ale oceány na jedné straně nám skýtají potravy, ale na, potravu, ale na druhou stranu přinášejí občas strašlivé bouře. E, musíme si to zkrátka uvědomovat. A za druhé, by mě zajímalo, jak budeme postupovat v oblasti mořského znečištění. Byly vyvinuty určité technologie, které by měly odstranit plasty z vod oceánů Nejlepším výsledkem by samozřejmě bylo používat méně plastů. Když se podíváte eh, kdekoliv v supermarketu, tak eh, všechno je baleno do plastů, dokonce i zelenina. Na tom je potřeba pracovat, tohle musíme zastavit. Eh, my v Evropě musíme podporovat iniciativy a technologické inovace, aby zkrátka ta plastová polévka, která vzniká na mnoha místech naší planety, zmizela. A já se pokusím co nejlépe přispět do této debaty. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych připomenout, že 70 zboží na celém světě se při nejmenším částečně převáží po moři. A jak paní zpravodajka správně řekla, tak dnes oceány hrají významnou ekologickou roli. A proto je třeba zdůrazňovat závažnost této hrozby. Odsuzujeme oceány k masivnímu kolapsu, pokud brzy něco neuděláme. Z oceánů se stávají zóny nejen obchodu, ale také zóny geopolitického významu což se také bude v nadcházejících letech měnit. Máte naprostou eh, pravdu, paní zpravodajko, že je potřeba se soustředit na plasty. Nicméně plasty jsou jenom jedním fenoménem z mnoha, kterých si musíme uvědomo, které si musíme uvědomovat, eh, co se týče oceánu. Myslím si, že skutečným tématem vaší zprávy je otázka eh, řízení oceánu, zprávy oceánu. Zpráva přístavu je na národní úrovni, často dokonce na místní úrovni, to není mezinárodní téma, nicméně mezinárodní aspekt má. Plastové tašky jsou opravdu problém, nicméně není to problém jediný. Pak jsou tu ještě další otázky, které jsou často přehlížené, například výletní lodě, výletní plavby. Výletní lodě vypouštějí po celém světě spoustu emisí. Ano, je to součást cestovního ruchu, ale na druhou stranu mají katastrofální dopad na životní prostředí. Jen se podívejme na spotřebu na těchto lodích. trajekty a výletní plavby ničí přírodní zdroje i na e, mořském dně v hlubinách. Wim van, Wim van de Kamp si žádá slovo, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Chtěl bych se vyjádřit ke kompromisu 12 od Envy. Vím, že to nespadá do našich kompetencí, ale říkám to proto, abych odpověděl panu Demesmakerovi, který se tím v Envy zabývá. A právě tak Petr van Dalen se o tom zmínil. Kompromis 12 zmiňuje sdílenou odpovědnost eh, vlastníka lodi a přístavu v boji proti odpadu. A pokud jde o schromažďování odpadu v přístavech, tak bych s tím souhlasil ale sdílená odpovědnost za odpad z lodi, kterou nese částečně i přístav, tak tady si myslím, že musíme dávat obrovský pozor, protože víme, že celá řada lodí dělá na širém moři poměrně bizarní věci a snažit se eh, to dávat za odpovědnost přístavům eh, je poměrně problematické. Já už jsem o tom mluvil se spravodajkou a doufám, že nevadí, že to tady zmiňuji. Je potřeba se podívat na to, aby odpovědnost přístavu byla nastavena správně. Děkuji. Děkuji, pane van de Kampe. Paní Meissner si chce znovu říct slovo. Eh, ano, eh, já k tomu rovnou něco řeknu, protože jsem stínovou zpravodajkou i v Envy a my jsme včera hovořili o kompromisech s Envy a eh, o kompromisu 12 jsme ještě nehovořili, protože jsme to nestihli, vím o tom. Je to tak, že v Baltském moři je to organizováno tak, že všechno se tam odebírá a všichni jsou s tím srozumění. Byl tu návrh rozšířit to na celou Evropu, to samozřejmě chceme ale je potřeba si uvědomit, jakým způsobem ty odpadní vody nebo pevný odpad z lodi má být adekvátním způsobem zpracován. To je téma, které je relevantní pro výbor TRAN, protože se týká přístavních struktur. Tady by možná bylo dobré použít evropské prostředky a lépe přístavy vybavit. Děkuji, takže Tady máte část odpovědi na vaši otázku, pane Van de Kampe. Děkuji vám, paní Meissner. A teď se dívám na komisi, zda si chce vzít slovo. Pan Papa Konstantino bude mít slovo z DG Move. A potom dostane slovo další kolegyně. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, já bych na úvod chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce Monteiro de Aguiar za vynikající návrh stanoviska. A chtěl bych poděkovat také poslancům tohoto výboru za konstruktivní a užitečné připomínky. Jsme velice rádi, že návrh stanoviska a podané pozměňovací návrhy vítají společné sdělení o mezinárodní správě oceánu a eh, akce v něm obsažené. protože toto společné sdělení je založené na akcích nebo je zaměřené na akce. Jde o velký krok vpřed, jelikož je to poprvé, kdy komise a e, vysoká představitelka e, zveřejňují politiku tohoto typu e, s vysokou úrovní ambicí v oblasti oceánu. Je proto velice důležité, abychom získali podporu Evropského parlamentu Vzhledem k tomu, že od členských států v Radě už jsme podporu získali, takže můžeme postupovat společně. Velice také vítáme vaši podporu pro klíčové akce z tohoto společného sdělení, například e, globální bezpečnostní plánování na mořích nebo e, partnerství oceánu. Jak eh, jsem už eh, říkal, tak eh, mořská bezpečnost, její plánování a partnerství v oblasti oceánů a další aspekty společného sdělení jsou všechny nedílnou součástí komplexního přístupu. A zpravodajka zdůrazňuje to, že tento celostní přístup je třeba zachovat jako hlavní rys tohoto ambiciozního projektu. Potom ze zprávy a z diskuzí, které se tu dnes vedou, vyplývá, že oceány jsou pod tlakem, eh, jsou ohrožovány mnoha problémy a řešení, která bychom měli nabídnout, by měla být vzájemně provázaná. A kromě toho, eh, jak upozornila zpravodajka, musíme spolupracovat se státy, eh, s nestátními aktéry, s průmyslem, s občanskou společností, což je hlavní filozofie, která se skrývá za velkou mezinárodní konferencí, kterou budeme pořádat na Maltě 5. a 6. října. Naše oceány 2017 se jmenuje. A jsme velice rádi, že tento přístup eh, spadá do rámce eh, mezinárodního úsilí. Vážení poslanci, dámy a pánové, tímto společným sdělením jsme eh, stanovili naše ambice, kterými je hrát ústřední roli ve, eh, v rozumné správě oceánu na mezinárodní úrovni. Eh, chováme důvěru v to, že můžeme spoléhat na Evropský parlament jakožto na klíčového partnera v tomto značném úsilí. Děkuji vám. La parole est à vous, madame euh, la... Takže nyní dávám slovo. Paní paní pokud se ještě chcete. Ne, už se nechcete vymout slovo. Dobře, takže paní zpravodajka. Chcete k tomu ještě něco dodat? Eh, ano, děkuji, dovolte mi pouze pár takových eh, poznámek na závěr. Po té, co jsem si vyslechla slova kolegu, tak bych vám všem chtěla poděkovat za podporu. Děkuji také za veškerou práci, která byla zatím odvedena. A mám pocit, že když se podívám na to stanovisko, tak eh, takové největší eh, nebo nejdůležitější věci, abychom se na to všechno dívali holisticky. Eh, tam se nejedná pouze o různých přístavních službách a tak dále, ale důležité, abychom právě brali, eh, abychom se zabývali právě i tím eh, životním prostředím a znečištěním. Děkuji, paní zpravodajko. Ehm, budeme také sledovat i to, jak toho 5. a 6. Eh, a 7. Mm, jaké bude mít výsledky ta konference na Maltě. A také uvidíme, jaké tam budou reakce. Je důležité, abychom tam také byli zastoupeni. Hlasovat o tomto stanovisku budeme 25. září eh, v 15 hodin 5 minut. Neříkám, že budeme hlasovat přesně v 15.00, protože pak ještě budete mít 5 minut, abyste se usadili. Takže bude to 25. září. <clears throat> Takže teď se můžeme podívat na další bod. Přizpůsobení několika právních aktů, které se musí vlastně eh, přizpůsobit článku 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Jedná se o stanovisko pro výbor Jury a dávám slovo eh, zpravodaj a pak ještě získají slovo stínoví zpravodajové. A mm, rovněž se zeptáme i komise na jejich názor. Takže pane Majere, Máte slovo. Dobrý den, paní předsedkyně, dobré ráno všem. Jak už jste zaznělo, jde o přizpůsobení několika právních aktů o způsobu fungování EU. V podstatě tam je Jury odpovědná, vy jsme se na to podívali, rovněž i na pozměňovací návrhy, které k nám přišly, jak už jsem eh, minulosti eh, předesla. Jedná se o nesmírně technickou zprávu svou povahou. 121 eh, z pozměňovacích návrhů eh, jsme dostali velká část z nich je předložena GUE a jedná se o oblast pravomoci. Některé se netýkají naší pravomoci, takže i když obsahově bych třeba i souhlasil, tak doporučuji hlasovat proti. ALDE, tam ty pozměňovací, těch, ty čtyři pozměňovací návrhy doporučuji podpořit a z pohledu um, socialistů tam se mi nic nedostalo do ruky, takže tam vycházím z toho, že ze strany socialistů se dočkáme souhlasu s tímto stanoviskem. Takže takto to vypadá z pohledu těch pozměňovacích návrhů, z mého pohledu a s napětím budu očekávat dalšího vývoje. Děkuji. No děkuji. Takže teď získávají slovo tím vyspravodové nejprve pan Koch. Já rovněž děkuji. Jedná se opravdu o nesmírně technickou zprávu a hovoříme o přizpůsobení několika právních aktů z pohledu eh, těch eh, delegovaných aktů. A musím se přiznat, že s tím, že se dočkáme více než 120 pozměcích návrhů, tak s tím jsem nepočítal. 8 pana kolegy Majera a všech, všechny čtyři od ALDE doporučuji, abychom podpořili. E, stejně jako v jiných výborech se tím zabýváme i my a připadá mi koherentní, abychom opravdu se doplnili cíle z pohledu dopravy, což se odehrálo. Děkuji zpravodaji a i za dobrou spolupráci. Daří se ta práce. No, děkuji, pane Kochu. Nyní pan Dezíle. Pan Robert Zíle. Mikrofon, prosím. Hm. <clears throat> Ano, děkuji, omlouvám se. Takže jakou má pozici EKR? My podporujeme to, aby se, eh, ta, aby se to vlastně omezilo na 4 až 5 let, aby tam nebylo automatické obnovování a také, eh, aby tam byla ta lhuta 9 měsíců, než to uplyne. A myslíme si, že to je v souladu i s tím, co si myslí ostatní výbory. EKR eh, nicméně tedy podpoří ten návrh, který předložil zpravodaj. Děkuji. Děkuji, pane Zile. Nyní pan Rado. Ano, děkuji za slovo. Návrh zprávy je v souladu se závěry parlamentu z roku 2013, kdy jsme hovořili o tomto tématu, aniž bychom tam měli nějaké usnesení nebo závěry. A co se týče pozměňovacích návrhů, tak myslím, že to, co komise navrhuje, mm, myslím si, že by tam měla být výjimka eh, pro ty mezinárodní nástroje. Spravodaj s tím také souhlasí, že by to mělo být eh, součástí spíše postupu delegovaných aktů. A důvodem je to, že by to mohlo ohrozit bezpečnost eh, dopravního sektoru. A dále ještě, co se týče těch mezinárodních nástrojů, tak myslím si, že by tam také měla být ještě eh, začleněna hrozba plynoucí ze znečištění z lodí a také pracovní podmínky pro posádky na lodích. E, děkuji a také mm, se těším na podporu dalších kolegů. Děkuji. Děkuji paní Radosy. A nyní se obracím na komisi, které dávám slovo. Komisi zastupuje pan Savania, pan Alexandro Savania. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a také děkuji i všem poslancům, kteří jste prezentovali svá stanoviska. Velice stručně bych chtěl připomenout to, co už jsme vlastně říkali minule. Komise nechce, aby tam bylo omezení toho, eh, té lhuty na pět let, protože se komise domnívá, že parlament a rada si stále ponechávají svou eh, moc, eh, nebo svou pravomoc protestovat nebo vznést námitku, vlastně mm, odejmout to, to přenesení pravomoci, takže si myslíme, že to vlastně by bylo nadbytečné a že by to mělo zbytečné rozpočtové dopady. Navíc ještě, pokud bychom měli připravovat nějakou další zprávu pro parlament, tak zase by to sebou pouze neslo dodatečné zbytečné náklady. Co se týče těch konkrétních pozměňovacích návrhů, které se netýkají délky přenesení pravomoci, tak já je teď zkusím všechny projít, nicméně pokusím se být stručný, abych tu rozpravu nekomplikoval. Takže 111, 113, 115 a 121. Zde bych chtěla opět opakovat, co jsme již říkali minule. Podle stávajícího postupu, který je v ustanovení, které, kterého se právě týká tento pozměňovací návrh, tak to není ten uh, regulativní postup s kontrolou, ale je to uh, postup uh, jiný a týká se to vlastně článku 5 uh, 2009 a vlastně jedná se pouze toho uh, postupu, uh, regulativního postupu s kontrolou. Takže si myslím, že vlastně bychom um, se měli řídit uh, tím postupem, který se tam uh, popisuje. Technika, eh, pardon, komise to vlastně chtěla pouze z technického důvodu a návrh v tomto směru pouze vlastně opakuje ten text toho článku a pouze se tam hovoří o určitých postupech. No a týká se to vlastně i dalších článků, kterých se netýká ten regulativní postup s kontrolou. Myslíme si že tedy, že tyto pozměňovací návrhy vlastně zacházejí eh, dále, než eh, se toho týkají. Dále Číslo 109, to je pozměňovací návrh, který předložil zpravodaj. Tento pozměňovací návrh hovoří o tom, že eh, by tam měla být výjimka pro ty mezinárodní nástroje, pokud, eh, protože by tam vlastně mohlo být, nebo pokud by tam bylo nebezpečí toho, že by se tím mohla snížit třeba bezpečnost dopravy v Evropě, týkalo by se to třeba nějakého nebezpečí ze znečištění z lodí. V tomto ohledu bychom chtěli říci, že komise už eh, schválila prováděcí akty, aby tam právě byla výjimka pro tyto mezinárodní nástroje, takže z toho důvodu si myslím, že není možné ještě více to omezovat. Eh, navíc opět se jedná pouze o technickou otázku, jedná se pouze o tu eh, better regulation, takže si myslím, že není nutné vytvářet nový právní základ. Co se týče té 109, tam se také ještě hovoří o delegovaných aktech eh, pro usnesení, pro harmonizovaná ehm, ehm, jedná se o protokol Torremolinos. Chtěli bychom zdůraznit, že tím, že se ta pravidla schválí, tak komise spíše bude usilovat o harmonizovaný výklad těch pravidel a toho protokolu, aby to všechno mohlo být konsistentním způsobem uplatňováno v Evropské unii. A z toho důvodu si myslíme, že je relevantnější schválení toho delegovaného aktu. Pozměňovací návrh 112. <clears throat> Ten říká, že <clears throat> Evropská komise Eh, by eh, měla eh, vyloučit všechny pozměňovací návrhy, které se týkají Marpolu, pokud by komise se domnívala, že by to snižovalo nebo oslabovalo bezpečnostní standardy. Nicméně komise už vlastně také schválila prováděcí akty, které o tom hovoří, takže z tohoto důvodu se nezdá důležité, aby tam opět byla přidána nová, ještě restriktivnější právní základna. Opět zde zdůrazňuji, že se jedná pouze o technické sladění legislativy v souladu s legislativou nebo s, tou, um, s tím principem better regulation. A ještě bych chtěla vás pouze informovat v tomto ohledu, že co se týče 112 a 113, to se týká směrnice 2059 a to uh, bylo připraveno na rok 2017 a bude to vlastně podrobeno řádnému legislativnímu postupu. E, už tam také došlo k posouzení dopadu, bylo to ještě před začátkem leta a komise nyní do konce roku 2017 předloží další nebo bude postupovat podle nás dalších kroků. 118. E, Zde se mění prováděcí akt do, delegova, do delegovaného aktu. Mm, cílem je najít harmonizované provádění Komise se domnívá, že by eh, se to mělo spíše provádět prováděcími akty a ne delegovanými akty, tak jak to navrhuje pozměňovací návrh. A poslední návrh, k němu si chci vyjádřit, je 120, který dává komisi nové možnosti, aby z té nové směrnice vyloučila jakékoliv pozměňovací návrhy, eh, které se týkají IMO a týkají se vyšetřování různých nemot, eh, námořních eh, nehod. Ale opět zde by vlastně se vytvořila nový právní základ. Navíc komise už vlastně schválila prováděcí návrh, který se toho týká na základě článku 23, který se týká právě kodexu IMO o vyšetřování různých námořních neštěstí a námořních eh, nehod, takže si myslíme, že opět zde není nutné dodávat nebo přidávat další právní základ. Ano, děkuji. Takže nevím, zda eh, jsme to všichni, zda tady to bylo všechno velice, zda tady to bylo dostatečně srozumitelné, protože jste tady prošel, prošel jste ten jeden pozměňovací návrh po druhém, pane komisaři. A možná bych spíše příště vás požádala, abyste spíše nám řekl takové celkové obecné stanovisko. Protože třeba pokud to někdo poslouchal přes eh, webstream, tak si myslím, že to bylo velice těžko srozumitelné jednotlivé body. Takže příště poprosím komisi, aby spíše nás informovala jak si o své obecné pozici k těm pozměňovacím návrhům a aby neprobírala jeden pozměňovací návrh ta, po druhé. Já samozřejmě vím, že vy jste odborníci a že velice se tomu věnujete do hloubky, ale chci říci, že ne všichni jsou takoví odborníci, takže to musíme taky to vyzvat. Takže nyní pan Majer. Děkuji za tak bohatou diskusi. Um, Úvahy komise si ještě nechám projít hlavou, i když jsme už o tom hovořili částečně minule. To, co jsem obdržel od ostatních, no uvidíme, jak to bude vypadat při hlasování. Děkuji, pane Majere. Lhůta pro pozměňující návrhy je 14. září 14 hodin. Pozměňující návrhy a asistenti se koukají na mě. Ano, 14. Eh, září, 14 hodin, tak tomu je. A pokračujeme. Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Ano, je to číslo pět, omlouvám se, říká řečnice, trochu jsem um, zrychlila. Je to moje chyba. Takže nyní ještě jednou pan Majer a jeho zpráva. Tam se bude hlasovat 25. září, takže tam už žádné pozměnící návrhy nebudou. Ano, vy víte, o čem já mluvím. A máme návrh na rozhodnutí mm, o pozměnění směrnice 2010, pokud jde o dobu pro přijetí aktu v přenesené pravomoci a tam je paní Meissner, která dostává slovo. Ano, jedná se o směrnici, jak už jste řekla, 2010, u níž jde o zavádění dopravních systémů. To byla jedna z prvních směrnic, prvních právních předpisů Unie, která se opírala o v přenesené pravomoci, což předtím nebylo. Komise dostala eh, pravomoci do 27. srpna letošního roku přijímat v přenesené pravomoci. Tento eh, čas doběhl a nyní hovoříme o jeho prodloužení význam podtrhuje skutečnost, že bylo přijato pět právních aktů. Je, eh, aktů jednak E, úkol, jednak bezpečnost na silnici, bezpečnost parkování, informace v skutečném čase a služby poskytující informace o um, stavu dopravy. Takže vše velice důležité záležitosti a e, v roku 2018 má komise předložit vyhodnocení a hovoříme o pětiletém prodloužení e, možností přijímat aktiv přenesené pravomoci. My víme, jak nám záleží na inteligentních dopravních systémech. Tomu se budeme věnovat e, později dnes nejde pouze o digitalizaci. Nezávisle na všem budeme mít i v osobní, i v mm, dopravě mm, zboží mm, stále vyspělejší řešení i způsob jízdy se bude upravovat. Proto dává smysl, aby komise dostala i nadále možnost přijímat aktiv přenesené pravomoci. Rada je rovněž pro, podporuje tento přístup. Jediný, jediná změna je článek 1 u vylepšování legislativy. Tam jde o to, aby komise vždy přizpůsobila pracovní program a aktualizovala jej což nám ze strany parlamentu rovněž připadá správné a i my jsme se tomu přizpůsobili a máme stejný požadavek jako rada tím pádem. Tedy doufáme, že vše bude přijato v prvním čtení a mělo by to proběhnout bez trialogu a to by bylo v zájmu všech. Merci beaucoup, Madame Messner. Je donne la parole à... Děkuji, paní Messner a pan Kessler. Děkuji paní Meissner, zpravodajce, která opravdu to zvládla skvěle. Ta zpráva sice zní velice technicky, má ale nesmírný význam, zejména nyní v éře digitalizace. Platí to zejména pro oblast dopravy, protože tady za eh, tímto názvem se skrývá například systém e který dokáže zachránit životy, eh, monitorování hustoty dopravy, které zrychluje naši mobilitu a rovněž i nasazování inteligentních dopravních systémů eh, tento význam má nezanedbatelný význam, když chceme učinit naše dopravní odvětví udržitelnější, účinnější a lépe zorganizované a proto si myslím, že je nezbytné a bezpodmínečně nutné prodloužit na to pětileté období tu možnost přijímat aktiv přenesené pravomoci. Já proto souhlasím se spravodajkou a sám nevidím důvod, proč ani podávat pozměňovací návrhy, takže děkuji ti, Gezine. Děkuji, pan Zíle. Děkuji moc krát, Karimo. Nejprve bych chtěl poděkovat Gezine za tuto zprávu a také bych chtěl prohlásit, že ECR podpoří eh, linii Gezine Meissner, která navrhuje pod, vyslovit podporu návrhu komise. Jak jsem už tady říkal, souhlasíme a je potřeba dát komisi eh, pravomoc prodlužovat na dalších pět let. Chtěl bych také zdůraznit, že vzhledem k tomu, že bude probíhat technologický rozvoj v dopravě, digitalizace a eh, podobně, tak využívání inteligentních dopravních sítí bude vzrůstat a bude potřeba dalších specifikací. ECR má také radost, že mezi institucionální dohoda o lepší legislativě byla zohledněna a e, podporujeme žádost e, o to, aby komise e, průběžně aktualizovala program a specifikace pro ITS. Děkuji, pane Zíle. Paní Demonte. Děkuji. Já souhlasím s tím obecným přístupem, paní předsedkyně. Nicméně um, neměli bychom zapomínat na to, že uh, legislativní řešení musí zajistit určitou úroveň kontinuity. Musíme předložit řešení, které bude uh, homogenní co do aplikace a zároveň bude obsahovat uh, pojistky a záruky. Parlament eh, nic nenamítá, to je v pořádku, nicméně tou klíčovou myšlenkou je možnost eh, okamžitého zrušení. což eh, je tak trošku akt důvěry, udělení takovéhoto aktu předesené pravomoci. Parlament by měl zaručovat, měl by garantovat určitý dohled, určitou inspekci vzhledem k důležitosti daného tématu. Jde tady o technologickou inovaci a je důležité, abychom měli možnost rychle zasáhnout a v případě nutnosti použít nástroj zrušení. Děkuji moc krát a nyní dávám slovo komisi. Paní Depré, prosím. Děkuji moc krát Evropskému parlamentu za podporu. A paní Meissner samozřejmě. Chtěla bych říct, že Poprvé máme dnes eh, na agendě dva body týkající se ITS. Je to eh, prodloužení delegace pravomoci a potom eh, je to ta strategie ITS, což ukazuje nejen, že komise je odhodlána nadále podporovat ITS, ale ukazuje to, že můžeme počítat s vaší podporou směřující k tomuto cíli. Já zareaguji na vaše připomínky. Paní Meissner už prohlásila, že souhlasí s pozicí rady a já vím, že parlament eh, má silný zájem na tom, aby kontroloval, co děláme, eh, nesnad, aby ovládal to, co děláme, aby to eh, ovlivňoval, ale zkrátka, aby byl u toho, aby byl přítomen. O tom hovořila kolegyně de Monte a my jsme připraveni, kdykoliv budete chtít nejenom ve chvíli, kdy opatření je přijato ke schválení v komisi, ale také v průběhu vývoje toho opatření. E, výbor pro dopravu e, velice často dochází na naše schůze, probíhá tam mnoho změn, kdykoliv budete chtít, můžete přijít. Jaký je totiž eh, recept na úspěšné spuštění ITS v celé Evropě? Je to partnerství. Pokud nebudeme schopni spolupracovat s průmyslem, s členskými státy a pokud nebudeme schopni oslovit občany, tak neodvádíme práci správně. Čeká nás toho ještě hodně. Eh, budeme pokračovat s evaluací směrnice a uvidíme, zda nebudou potřeba další pozměnění. První obsahová pozměnění. Jsme tedy ochotní kdykoliv s vámi komunikovat. To je to hlavní, co jsem chtěla říct. Děkuji. Děkuji moc krát, paní Meissner ještě. Děkuji moc krát. Mě e, těší ta jednota, kterou jste projevili. E, všichni víme, že je vždycky správně prodlužovat, e, kompetence, prodlužovat kompetence a víme, jak je důležitý inteligentní dopravní systém. Paní Demonte říkala, že sice zatím nemáme špatné zkušenosti s komisí, naopak v mnoha oblastech, tak přesto chceme, abychom byli nadále informováni. Proto děkuji za tu vaše nabídku, že se můžeme kdykoliv ptát a informovat informovat se. Myslím si, že když budeme takto pokračovat, eh, tak spolupráce našeho výboru eh, s komisí eh, bude dobře probíhat, bude v dobrých rukou, pokud jde o digitální inovace. Takže děkuji za to partnerství a určitě si také přejeme takovouto spolupráci. Děkuji ještě jednou všem stínovým zpravodajům za jejich souhlas. Děkuji moc krát, paní Meissner, a připomínám, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je tentokrát opravdu 14. září ve 14 hodin. Vidím, že lidé se tu usmívají. Každopádně tentokrát už je to tak. ve 14. ve dvě hodiny. A jdeme na další bod, což je bod číslo 6. Evropská strategie spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Prosím. Zpravodaj. Tak netušila jsem, že budu hovořit teď, paní předsedkyně, ale není to vůbec problém. Můžete nás během deseti minut uvést do problematiky a potom dám slovo zpravodajům a položíme vám otázky. Dobře, tak my máme nachystané slajdy, paní předsedkyně. Můžete je prosím zobrazit? maybe what I want to say is that in the few slides we have prepared na těch několika slajdech, které jsme připravili, jsem Máme tam, máme tam něčí e-mail. Nebylo by lepší slajdy? A výborně. Takže chtěla bych říci, že uh, místo opakování obsahu uh, z té strategie spolupracujících eh, dopravních systémů eh, jsem se pokusila eh, uvést problematiku do kontextu pomocí těchto několika slajdů, aby bylo jasné, proč jsme s touto strategií přišli a jaké máme cíle, čeho chceme dosáhnout. Máte tam několik pojmů napravo, což jsou cíle, o které se všichni snažíme v rámci naší dopravní strategie. Je toho hodně, značně se to týká bezpečnosti na silnicích a také toho, e, jak učinit dopravu udržitelnější. Týká se to tedy optimálních dopravních toků, snižování emisí, snižování zácp. E, také je cílem učinit z dopravy férové prostředí a jde nám také o příspěvek konkurenceschopnosti našemu průmyslu. Víme, jak je doprava v této oblasti důležitá. Nalevo máte tři vývoje, které probíhají. Pan Koch už se zmínil o tom, že ITS je koncept tak důležitý a tak ústřední pro další rozvoj automatického řízení. A ten má tři trendy. Je to eh, pokrok v oblasti spolupracujících dopravních systémů, v oblasti propojených vozidel a také automatických vozidel. A čím více zkoumáme toto téma, tím lépe chápáme, chápeme, že potřebujeme nějakou konverzi mezi těmito různými prvky. A tím eh, se dostáváme ke spolupracující propojené automatické mobilitě. Eh, to je eh, celková vize, ke které strategie ITS směřuje, pro kterou byla vyvinuta. Jaké jsou tedy akce Evropské unie v této oblasti? Zatím ještě nehovoříme o legislativě. Zatím jsme odvedli spoustu práce s aktéry. To vidíte v, té, v tom prvním rámečku, to je platforma stakeholderů. Před několika měsíci jsme vám eh, představili eh, výsledky eh, CITS, platformy CITS. Učinili jsme řadu politických iniciativ a využili jsme také evropské fondy na podporu tohoto narrativu. Mám už jenom další dva slajdy, ale chtěla jsem vás uvést do té celkové problematiky, pokud jde o různé politické iniciativy a o to, co se provádí za evropské finance. Tady si musíme uvědomit jednu důležitou věc. Můžeme tam dát ten slide v jeho úplnosti. Komisař na začátku roku, na začátku našich snah eh, se nás zeptal, řekněte mi, u čeho chcete skončit, k čemu chcete dojít. A to je složitá otázka. My tady máme eh, určitá data, a ta jsou jenom orientační, protože já nemám křišťálovou kouli. Nikdo nemá křišťálovou kouli. Ale musíme se trošku zamyslet nad tím, jak by se věci mohly vyvinout. Když se eh, podíváte na ten levý sloupec 2017 až 2019, tak jsme zatím v oblasti šíření informací. Sdílím, kde jsem a snažím se pochopit, co slyším. Tak to je to, co děláme teď, z velké části. Mnoho věcí už existuje, průmysl už vyrábí lecos v oblasti automatických systémů řízení. A tady už tady stavíme na existujících technologiích, jako je cel, eh, Wi-Fi a, eh, a mobilní sítě. A je potřeba dospět do situace, kdy budeme mít plně automatizovaná vozidla. A z hlediska dopravy chceme zajistit, aby samozřejmě ta automatická vozidla fungovala správně. A aby nám pomohla naplnit naše cíle v oblasti dopravní politiky, vys první slide. Takže někde musí probíhat nějaká koordinace. Kam se dostaneme s trochou koordinace? Mnohem dále, než do situace, kdy si pouze uvědomujeme, co se děje na silnicích. Takže neberte prosím tohle jako pozici komise, protože tohle není vize komise. Je to jenom eh, snaha eh, vám vysvětlit, jak by se situace mohla vyvinout. Další slide, prosím. Takže chci vám vysvětlit, co eh, děláme. My jsme přijali strategii CITS a od té doby už se toho hodně stalo. V roce 2014 jsme vytvořili platformu zainteresovaných stran, stakeholderů, protože věřte mi, že když jste v kanceláři, v komisi, tak vůbec eh, nevíte, jak vypadá situace. Potřebujete mnoho dalších, kteří vám pomohou vytvořit společnou vizi. My jsme se tedy snažili dostat k jednacímu stolu všechny aktéry. Byly to samozřejmě členské státy, ale zástupci celého hodnotového řetězce ITS včetně telekomunikačních společností. A pokusili jsme se vytvořit tuto vizi. Pak jsme zveřejnili strategii CITS a mezi tím jsme spustili mnoho projektů v rámci CEF. Přeskoumávali jsme výsledky CEF A ty projekty, které probíhají v mnoha členských státech, v mnoha více, než kolika se píše v textu CITS, tyto projekty jsou pro nás zásadní, protože nám pomáhají vyvinout technické specifikace, které později, až zpráva paní Meissner bude schválena parlamentem, a potom ji podepíše parlament a rada, tak potom na nich budeme pracovat a vytvoříme evropský rámec. Náš cíl není zase tak daleko, už v roce 2019. A ne proto, že tou dobou už bude existovat legislativa, ale proto, že stakeholdři díky té společné vizi, kterou jsme se s nimi eh, pokusili vytvořit, si budou uvědomovat, už budou vědět, jak ten rámec bude vypadat. Takže zase partnerství je důležité. Není to nic diktovaného z hora dolů, je to proces z dola nahoru, ve kterém eh, komise úzce spolupracuje se stakeholdry tak dejte prosím na ten slide všechno. Já nebudu zmiňovat všechny detaily, ale chci vám ukázat, že DG Move nepracuje v izolaci. V komisi probíhá mnoho aktivit, které mají na starosti další kolegové z komise. pokud jde o tu konektivitu, tak eh, kolegové z DG Connect eh, zahájili dialog mezi automobilovými eh, společnostmi a telekomunikačními. Je to iniciativa, která eh, přispěje k tomu, co členské státy podepsaly v Římě, kde se rozhodli spolupracovat v této oblasti a snaží se o vývoj eh, velkých eh, systémů 5G. Kolegové z DG Grow zahájili proces GEAR 2030, ve kterém zkoumají cestovní mapu směrem k automatizaci silnic. Tato práce brzy dospěje k závěru, mělo by to být 18. října. Takže jak vidíte, ty všechny iniciativy konvergují. Kromě toho členské státy loni na neformální radě v Dubnu přijali deklaraci, je to Amsterdamská deklarace, eh, a ta se snaží o politický závazek eh, k tomu, aby Evropa eh, postupovala tímto směrem. Probíhají schůze na úrovni generálních ředitelů, na úrovni ministrů členských států, které diskutují o tomto vývoji, o tomto procesu a snaží se provádět další kroky na evropské úrovni. Tady vidíte na tomto slajdu velké přeshraniční projekty. Můžete na ten slide dát zase všechno. Já nebudu všechno vysvětlovat. Úplně všechno tam dejte, prosím. Výborně. Tak Tady vám chci ukázat, kolik toho probíhá, co se financuje už od roku 2016 a co máme naplánováno do budoucna. Toto je rozpočet, který eh, je uvolněn z evropské úrovně, ale ten, eh, to, to, to, tento rozpočet není všechno. Mnoho uh, aktivit provádí také společnosti a mnoho aktivit provádí členské státy. Proč to říkám? Aby bylo vidět, že Evropa se věnuje tomuto tématu. Neměli bychom se nějak propadat skromnosti, děláme toho hodně. A to je asi z mé strany všechno a já velice ráda odpovím na vaše otázky. Merci, euh, Claire Depré. Ano, děkujeme. Děkujeme, paní Depré. A nyní zpravodaj má slovo. Děkuji za slovo. Ehm, vážení kolegové, spolukolegové v tomto výboru, myslím si, že dnes je nesmírně zajímavé, když hovoříme už o této evropské strategii takovým způsobem, jaká vlastně by ještě před pár desítkami let by byla považována za nějakou sci-fi bylo by to něco, o čem by možná psali spisovatelé vědecko-fantastické literatury. Tehdy o tom lidé pouze sněli, ale dnes už to není žádná fikce. Dnes už máme na stole skutečnou evropskou strategii, která už eh, připraví svět pro naše děti a mm, naše děti budou používat tyto dopravní systémy. Myslím si, že se tam hovoří eh, o tom roce 2040, že teprve tehdy budeme připraveni, ale já si myslím, že ta technologie a automatizace bude mnohem rychlejší. Nicméně je opravdu úžasné, jak ta technologie pokročila. Ehm, teď začínáme hovořit o tomto sdělení komise a také během toho podzimu připravíme zprávu zde ve výboru TRAN už eh, tedy hovoříme o tom, že pracujeme, nebo už tedy v minulosti jsme pracovali třeba na o systému e-call nebo o různých inteligentních dopravních systémech, takže Evropa je opravdu na špici v tomto hnutí. Je důležité mít z té na, na paměti tři systémy, nebo tři důležité body. Bezpečnost, efektivnost a udržitelnost. To musí být ty tři hlavní hybné síly celého toho systému. Všichni se shodnou na tom, že digitální technologie jsou takovým hlavním motorem jádrem celého toho, tohoto procesu, tohoto přechodu. Digitální technologie jsou schopné přenášet e, údaje v reálném čase, jsou schopné komunikovat mezi jednotlivými účastníky, dopravní, dopravy nebo silničního provozu. Můžeme tedy tím způsobem lépe mm, řídit logistiku, může se snížit počet dopravních nehod a také se může ještě zlepšit vytváření různých multimodálních systémů. A tím bychom se dostali k tomu, o čem se hovoří už v Bílé knize, že by tam měla být ta doprava od eh, bodu A do bodu B. Také usilujeme o snižování emisí CO2 a znečišťujících látek. Hmm, to by eh, rovněž mělo být určitě cílem této strategie. Takže prosím, pečlivě si přečtěte sdělení komise, protože zcela jistě získáte podrobnější informace o tom, co by to všechno mělo přinést za pozitivní dopady. V následujících, eh, pardon, tedy během, během ehm, tohoto, této přípravy Mm, jsou plánované konzultace asi se 30 různými firmami, telekomunikace i výrobci různých eh, dopravních eh, prostředků. Také se zastáváme i třeba se zástupci z členských států. Mm, konzultovali jsme tuto věc i s různými maďarskými vědci. Mm, ten vývoj, který k němuž došlo v této oblasti, byl opravdu obrovský v posledních letech. Celkově to všechno směřuje k automatizované dopravě a tato automatizovaná doprava se stala ústředním bodem. Jsem také velice rád, že mi s tím vším pomáhají mý kolegové, například Ismail Ertuk, který zorganizoval pátou platformu, která se týkala právě automatizovaného řízení automatizovaných vozidel. Má kolegyně rovněž pracuje na tématu automatizované lodní dopravy. Pak dovolte mi několik otázek komisi, možná, že komise na ně neodpoví úplně teď hned, ale třeba v budoucnu by se jim mohla věnovat v těch následných měsících. Ta, ta, ty, ta data, která jste tady předestřeli, jsou velice ambiciozní. Jsou to už blízká data 2019 a tak dále. Ehm, jedním takovým cílem je takzvaný platooning, tedy eh, ta jízda kamionů v automatizovaných kolonách. Já vím, že třeba v Nizozemsku je běžné už toto používat, ale v některých zemích třeba ještě není dostatečné širokopásmové pokrytí, takže tam je zatím třeba nemyslitelné využívat tyto systémy Mm, hovoří se o nových vozidlech, ale jak to bude s těmi vozidly, která se dnes používají? Bude možné automatizovat nějakým způsobem ty stávající, ta stávající vozidla a jak se budou muset přeměňovat vozovky nebo dopravní značky? Mm, hovoříme zde o obrovských eh, investicích. Pokud se to všechno nepřipraví dostatečně v předstihu, tak eh, to neumožní zavádět tyto nové technologie. A přitom to jsou naprosto zásadní věci. Ehm, také se na to musí podílet výrobci eh, vozidel nebo výrobci těch dalších infrastruktur, telekomunikace, mm, protože ta infrastruktura tam musí být a oni všichni chtějí, aby ta infrastruktura byla placená z veřejných eh, zdrojů. Také je důležitá inter, konektivita. To znamená, jak je možné ty informace sdílet mezi jednotlivými operátory, mezi jednotlivými vozidly, jak si ty infrastruktury mohou vyměňovat údaje. S tím ale zase souvisí otázka ochrany údajů a ochrany soukromí. Takže i zde eh, už ale existují určité iniciativy. Hovořil jsem třeba s komisařem Gabrielem eh, že i ta oblast ochrany údajů musí být eh, udržitelným způsobem řešená. Pak je také otázka telekomunikací, to znamená, jak to bude s těmi kmitočtovými pásmy, nesmí tam docházet k žádným interferencím a tak dále. Zdá se, že firmy se dohodly na tom, že by se používaly za jakýsi hybridní komunikační mix, ale teprve se to teď všechno mm, nějakým způsobem formuje. Myslím si, že ještě potřebujeme podrobnější informace a také potřebujeme více informovat naše občany. Měla by zde být určitá, měly by se třeba pořádat různé osvětové akce, mm, různé programy. Takže se chci zeptat, ta komise plánuje mm, takovou osvětovou kampaň, jak by to mělo vypadat. Já bych teď rád navrhl naší paní předsedkyni, aby třeba i Evropský parlament eh, vynaložil mm, čas a finance na osvětu vůči občanům. Měli bychom také našim občanům eh, podat informace o tom, na čem se teď pracuje a možná, že i občané by se mohli zamyslet nad tím, zda se do toho nějakým způsobem mohou zapojit. Dále se chci zeptat, jak eh, bude komise, jak se komise vypořádá s tou takzvanou digitální průrvou, která existuje, jak eh, se komise bude snažit vyřešit to, že v některých oblastech není digitální pokrytí nebo že někteří lidé stále vlastně ještě nejsou digitálně gramotní. No a nakonec bych ještě chtěl zdůraznit, že je důležité chránit se před kybernetickými útoky. Je důležitá určitá politika společných bezpečnostních certifikátů. Vážení kolegové tohoto výboru a vážená komise, chtěl bych vám všem poděkovat za vaše práci a za to, s jakým zaujetím pracujete na této věci. Myslím si, že už eh, na tom pracujeme určitou dobu a už jsme také dosáhli určitých eh, pokroků, ale máme zde USA nebo Čínu, což jsou vlastně naši konkurenti a ti rozhodně nezůstávají nečinní. Eh, ti rovněž pracují na technologických revolučních mm, technologiích a mm, pokud budeme, mm, ne, neměli bychom zaostávat, měli bychom také být eh, schopni chránit tento evropský průmysl, tuto oblast a, tak, a to takovým způsobem, aby mohla sloužit evropským občanům. Děkuji vám a také vás všechny žádám, abyste přispěli eh, k této zprávě. Děkuji, pane zpravodaji, říká paní předsedkyně. A teď pan van den Kamp. Hmm, děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Pro mě je nesmírnou ctí, že mohu zastoupit svého kolegu, nebo pardon, kolegyni, Avikram, která tedy bohužel je v Talinu na nějaké akci s EPP, ale jsem rád, že ji mohu zastupovat, že se tady mohu vyjádřit k tomuto tématu. Nejprve bych chtěl poděkovat komisi za to, s jakým eh, velkým nadšením přistupuje k tomuto tématu. Já vím, že vy a celý váš tým na tom pracujete s obrovským nasazením, s, velkou, s velkým zájmem. Víme, že někdy komise taková trošku jaksi pomalá, ale když vidím to, jak eh, oni Eh, na tom pracují, tak to je opravdu inspirující. Já bych teď možná navázal v některých bodech na to, co říkal můj kolega místo předseda. Můžete hovořit o třetí nebo čtvrté průmyslové revoluci, o tom zcela není pochyb, ale mě zajímá, zda eh, si to vůbec lidé uvědomují, že k tomu dochází. Já mám pocit, že nějak eh, to všechno mají pod kontrolou vědci, takže vědci o tom vědí, my o tom víme, ale co naši lidé vědí o tom, o tom, o tom velkém přechodu, takže bylo by dobré, určitá, aby ta, to byla určitá osvěta. A další otázka je, kde si vlastně stojíme? Možná jsme příliš pomalí. Čína to není demokratickou zemí, takže tam se ovšem rozhodnou velice rychle. Silicon Valley, tak dejme tomu, že to je tedy demokratickou nebo demokratičtější oblastí, ale tam v podstatě hlavně rozhoduje průmysl a obchodníci a jde jim o to, z čeho mají nejvíce peněz. No ale my zde v Evropské unii máme tedy 28 členských zemí, je do toho zapojeno vlastně celkem šest generálních ředitelství a já vím, že i třeba ta komunikace mezi těmi generálními ředitelstvími může být ehm, něčím, co vlastně nás jaksi trošku oslabí. A já se trošku bojím, abychom tedy nebyli v tomto ohledu příliš pomalí. Od roku 2012 už v Evropě máme zavedené poměrně přísné zákony na ochranu osobních údajů a soukromí. Chci se zeptat, eh, jak se s tím vypořádáme. Takže můžeme tyto nové projekty zavádět eh, s tím, aby stále platila a fungovala ta stará legislativa nebo ta existující legislativa? Je pravda, že zde máme amsterdamské prohlášení. To eh, vzniklo na jaře 2016, já jsem eh, tam byl přítomen. Ale chci se zeptat, zda to má nějaký dopad. Zda se členské státy chystají třeba na výměnu zkušeností, zda chystají nějaké přeshraniční projekty a tak dále. A pane předsedo, Remt de Mercedes dan ook? Ale ik heb de indruk dat we daar... A chci se zeptat také, zda tedy třeba někdo mluvil se zástupci Mercedesu. Já nevím. Eh, vypadá to, eh, že, že každý si jak hraje na vlastním písečku. Takže si myslím, eh, když se tedy, pardon, tedy chci se zeptat, jak to tedy bude, když na té silnici se potká Volvo a Mercedes, zda tedy i tyto, tato auta konkurenčních firm spolu budou spolupracovat. Myslím si, že by bylo dobré třeba navštívit Silicon Valley a bylo by dobré, abychom si ještě připravili uh, otázky, abychom tam možná trošku mohli i jaksi provést takovou průmyslovou špionáž. A pak bych chtěl ještě upozornit na něco, co je tedy takovým uh, ta, co je, co je takovým věcí, která mě zajímá, to jsou tedy eh, jednostopá vozidla. Jak to bude s nimi? Jak budou ta jednostopá vozidla zapojena do toho ITS? Takže třeba když pojedu na motorce, jak to bude s tím zapojením? A pak se chci ještě zeptat, jak to bude s MMF, že o tom hovoří všichni. Takže jak to bude s tím eh, finančním rámcem? Je to dostatečné eh, k tomu, aby to zafinancovalo všechny tyto nové projekty? Potřebujeme více peněz, to bych chtěl zdůraznit, více peněz. Děkuji. Nyní pan Van de, pa, pardon, tedy děkuji nyní panu Van de Kapovi. Já chci jenom říct, že žádnou průmyslovou špionáž ani jinou špionáž zcela jistě provádět nebudeme, i když nás samozřejmě zajímá, co se děje jinde a jak ten vývoj probíhá i jinde. Nyní pan Telička, prosím, nebo ne ještě? Dobře, tak pan Telička. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také k tomu chtěl říci pár komentářů jménem stínových zpravodaj, stínové zpravodajky Marise, hmm, která tedy bohužel zde nemůže být. Pardon, který se nemůže být, ale pokud ho znáte, tak víte, že rovněž je uh, velice zaujat tímto tématem, velmi se mu věnuje a také i je ehm, autorem stanoviska pro IMCO. Takže co se týče CTIS, o tom se říká, že, že vlastně by mělo zlepšit bezpečnost, udržitelnost a efektivnost dopravy, že to je samozřejmě velký skok vpřed. Uh, Ehm, aby se zavádělo co nejvíce těchto prvků CITS. Nicméně kolega si je vědom, stejně jako mnozí ostatní, že je zde určitý právní rámec, který musí být jasný, který musí být jasně definovaný pro všechno toto. Co se týče tedy té strategie pro CITS, tak je důležité, aby Evropa si zachovala svou hlavní pozici a také, aby podpořila zavádění technik a technologií CITS. Také říká o tom, že zde musí být zachováno eh, ochrana údajů našich spotřebitelů a právo na soukromí. Je důležité rovněž stále dobře uplatňovat eh, směrnice o všeobecných, všeobecné ochraně osobních údajů a také tam musí být třeba určité povinnosti, že tedy nelze předávat údaje bez eh, výslovného souhlasu. Pak také je důležité vyměňovat si osvědčené postupy, třeba prostřednictvím té platformy CITS. Je dobré, eh, abyste byli také speciální pilotní programy, které by měla podpořit komise a které by měly získat dostatečné odpovídající financování. Kolega se dále těší na stín, spolupráci se stínovými zpravodaji. Uh, a pokud mi ještě dovolíte, já bych k tomu chtěla říct ještě jednu věc za sebe. Vypadá to, že vlastně nevíme přesně, jak by to bylo s tou misí do Silicon Valley. A někdo říkal, že by to mohla být jakási špionážní mise, někdo říkal zase, že bychom tam jenom tak jak si pozorovali. Ale já si myslím, že bychom to eh, neměli rušit a že to je vlastně skvělá příležitost Eh, protože my stále říkáme, že jsme těmi lídry v těchto technologiích, ale v tom, v tom obchodním světě se to tak úplně neukazuje. Takže já si myslím, že když vidíme i to velké nadšení komise, eh, myslím si, že by bylo dobré, abyste byla vypracována analýza, kde, je, kde se, jak si na tom opravdu stojíme a jak to vypadá s našimi světovými konkurenty zejména s těmi, kteří mají plus minus podobné regulační prostředí, to znamená s těmi, kde panuje řádná spravedlivá hospodářská soutěž. A v té analýze by také měly být jasně definovány naše slabiny, naše problémy a návrhy jejich řešení. Mně by se velice líbilo, já nechci vůbec pochybňovat to, co jsme teď viděli v té prezentaci, ale myslím si, že je důležité, abychom se zaměřili na to, jaké jsou ty problémy, jaké jsou ty překážky a ty pak musíme odstranit a pak se můžeme stát skutečným lídrem v této věci. Zatím mám ještě určité pochyby. Myslím si, že jsme zcela jistě dobří v některých oblastech, ale měli bychom možná trošku se oprostit o takových těch politických prohlášení a měli bychom se podívat na konkrétní body, eh, v čem jsme dobří a v čem se máme zlepšit. Ano, děkuji, pane Teličko. Eh, ještě bych chtěl říct, ještě bych chtěla říct, že ten program pro misi do San Franciska bude bodem na další schůzce koordinátorů. Takže myslím si, že už bychom měli přestat mluvit o takové té špionáži. Opravdu zde nemáme žádné Jamese Bondy ani žádné kočičí ženy. Eh, jsme zde zákonodárci. A zcela jistě je jedna věc jistá, že zkrátka je to opravdu fascinující téma. Takže nyní pan Zile. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já zase vyřídím slova pana Kosmosa Lotovského, který je stínovým zpravodajem a který zde nemůže být. Takže nejprve bych chtěl poděkovat komisi za tuto prezentaci a za tuto strategii, kterou připravili která také přechází v pravý čas. Pan Zlatovský by dále chtěl ještě, aby zpráva vzala v úvahu také za prvé eh, určitá nebezpečí pro ochranu údajů, dále, že je nutné řešit přičlenění nebo přidělení kmitočtového pásma a speciální infrastruktury. Za třetí je důležité také finanční podpora pro ITS eh, technologie, například pro malé a střední podniky a také pro startupy. Eh, dále je nutné ještě přizpůsobit infrastrukturu, která bude důležitá pro CITS, o tom už se hovořilo. Já ještě za sebe bych k tomu chtěl připojit také několik komentářů. Hlavním cílem této strategie je eh, také nějak ne, nenarušit vnitřní trh, posílit ho ale já si myslím, že spíš je zde větší nebezpečí v tom, že politici budou vytvářet určité překážky. Už víme, že teď třeba členské státy se vytvořily určitou vnitrostátní legislativu z politických důvodů. A já si myslím, že to je vlastně to hlavní nebezpečí že se to, eh, ne, že by tam byly nějaké problémy s technikou, ale spíše se musíme zabránit tomu, aby se tam, aby tam vznikaly určité politické překážky, protože jinak eh, vynaložíme spoustu peněz na podporu technologií a nakonec eh, bude problém s tímto. Pak bych také chtěla říci, že mm, i politici by měli, být, by měli podporovat tuto kolaborující um, systémy, protože jinak se ocitneme opět za našimi konkurenty. Pak jste také hovořil o tom, že v některých zemích, kde není demokracie, tam se to možná může zavádět rychleji, kde tedy v Číně mohou ta mm, rozhodnutí se činit velice rychle, když to není demokratickým procesem. Ale já bych chtěla říci, že třeba mm, v některých oblastech ta, nebo v některých zemích ta řešení se mohou také zavádět velice rychle. Myslím si, že se zde shodneme na tom, že nechceme snižovat úroveň demokracie kvůli tomu, abychom uh, mohli uh, tato rozhodnutí pro dopravu činit rychle. To si myslím, že tímto způsobem to určitě nebude. A pak chci říci, že já věřím, že zde je dobrá budoucnost pro automatizovaná vozidla. V Evropě využíváme tato vozidla, myslím si, že Mm, je zde určitá spolupráce mezi členskými státy. Jsme v tom dobří, máme, dobré technik, máme dobrou techniku a technologii, ale myslím si, že eh, postupně nebudou tak důležité to, že zde máme výrobce, kteří vyrábí ty kovové části vozidla, ale mnohem důležitější budou mít právě roli eh, ti, kteří vyrábí ty různé softwary nebo ten, vlastně tyto části, ty, ty digitální části. Takže proto bychom na to měli myslet, až budeme hovořit také o tom, eh, jak podpořit eh, tyto druhy průmyslu v Evropě. Děkuji, pan Zile. Hmm, myslím si, že by bylo nejlepší, abychom si vyslechli všechny dotazy a potom teprve dáme slovo komisi. Um, thank you. I welcome this strategy. Mm, děkuji za slovo. Já chci říct, že tuto strategii vítám. Myslím si, že dává velice jasnou vizi a je to dobré i pro výrobce a pro další eh, zúčastněné strany. Chci se zeptat, zda by nám komise mohla dát několik příkladů různých projektů, které se týkají intermodality a také třeba tomu, eh, jak by tyto projekty nebo jak by to mělo přispívat ke snižování dopravních nehod a k eh, zlepšímu životnímu prostředí. Děkuji. Děkuji, nyní paní Meissner. Děkuji moc krát, paní předsedkyni. Eh, nebudu to protahovat, už toho bylo mnoho řečeno. Myslím si, že tohle se týká nás všech. Automatické řízení a digitalizace, tam se toho bude hodně dít, což je dobré pro dopravní toky, je to dobré pro životní prostředí. Eh, já jsem eh, viděla v té prezentaci, za kterou mimochodem děkuji, že do roku 2045, jestli jsem správně viděla, by měly všechny automobily fungovat plně automaticky. Pochopila jsem to správně na všech silnicích, tak eh, ta zní otázka. Eh, tak eh, to, toho se já už možná ani nedožiju, to je poměrně za dlouho, ale možná to půjde dokonce rychleji. Otázka je, jestli tedy půjde o všechny silnice. A později do roku 2030 by mělo vzniknout to kooperativní řízení s vysokou automatizací, tak to tam bylo napsáno, na hlavních koridorech. To znamená, už máte časový plán, jestli to správně chápu, jak budete vybavovat infrastrukturu patřičnými zařízeními, eh, aby eh, automatizované vozidlo eh, kooperovalo, aby se to dalo prosadit v celé Evropě. Potom, kdo to bude platit, tato otázka už také zazněla, e, bude na to muset být dáno více peněz, jak říkal už Wim van de Kamp. E, půjde to z CEF, e, to je, z CEF se žádné finance na silnice nedávají. Každopádně Evropská unie to nezvládne sama. Členské státy budou muset přespět, bude to stát hodně peněz, rozhodně to nebude levné. A potom další otázka, a ta se týká toho, o čem hovořili už ostatní. E, e, ochrana osobních údajů. Já si umím představit, že s tou digitalizací a s tou rychlostí e, je možné, že v podstatě nebudeme chránit minulost před budoucností, ale spíše budoucnost před minulostí. E, každopádně otázka zní, jestliže v budoucnu na každé zatáčce, na každé křižovatce se budou data o autech přenášet do systému, tak kdo to uvidí? Uvidí to jenom ta auta nebo kdo všechno? To, je, e, to jsou otázky, nad kterými se budou muset domyslet do budoucna zamyslet nejen DG Move, ale eh, spíše ředitelství pro ochranu osobních údajů. Každopádně zohledněno to bude muset být, aby se lidé také cítili příjemně z toho vývoje. Merci beaucoup, Madame Messner. Je vais donner la... Děkuji, paní Meissner. A nyní pan Ismail Ertuk, který nám předvede a popíše dokonce eh, i na Twitteru, že hovoříme nikoli pouze o osobních vozech, ale i o nákladních dopravy. Ano, děkuji. Děkuji rovněž eh, zpravodaj za dobré nápady. Myslím si, že tady je mimo spor, milí kolegové, kolegyně, že budoucnost budeme schopni pozitivním způsobem utvářet pouze za podmínky, že budou vozidla schopna komunikovat mezi sebou a i s prostředím, v nímž se nacházejí a že budou prosítěna. Samozřejmě, že ale musíme brát v potaz to, co už komise vykonala. Tady musíme komisi pochválit. Mnohé se už vykonalo a nyní otázka zní, budeme schopni to vše svést dohromady, budeme schopni zajistit, aby i ve členských státech si mohli ten rámec utvářet, nějakým způsobem, že to bude v souladu. Zatím se snaží členské státy na to jít, ale každý trochu jinak. Například v Německu máme e, komisi a debatuje se, jak se té výzvě postavit, té prosítěnosti těch vozidel. Otázky si neustále klademe i my a to i z toho důvodu, že máme zde platformu Drive the Future, máme mnoho zainteresovaných stran, které se chtějí vyjádřit, které prosazují, ať už optimisticky nebo spíše pesimisticky své názory. Víme, že zde jsou různá evoluční stádia a máme nyní něco mezi dvojkou a trojkou zkrátil. Tady mám otázku na komisi, jak chtějí zajistit, aby ta technologie byla k dispozici, například pro autonomní vozidla. Jak komise zajistí, že systémy, které uvedeme do praxe, budou pokrývat eh, veškerou plochu um, území a zároveň budou fungovat i přeshraničně. Já bydlím v Pavorsku, ve vesničce, nádhera ale mám například internetové vedení dva, tisícové a tady se tážu, zda něco takového může existovat i u vozil. Když přece dnes máme šílené problémy, když se vydáme někam, abychom měli dobré pokrytí u svých mobilních telefonů. Jak se to dá celoevropsky zvládnout? Druhá otázka, ta je rovněž na Evropskou komisi, totiž pokud bychom se do toho měli pustit z pohledu infrastruktury, například tam dáme 5G, infrastrukturu dáváme k dispozici, budeme pak mít vozidla na ulicích, která budou různě stará. To je samozřejmost, která budou i různě vybavena. Tomu se nevyhneme a budeme mít i auta na silnicích, která nebudou odpovídat technickým standardům, které si ideálně představujeme. A pak otázka zní, ta vozidla budou skýtat určité riziko, budou nebezpečná, můžeme říci, protože nebudou komunikovat se všemi ostatními. Máme nějaké plány, abychom ta vozidla eh, dovybavili, aby dohnala ten stav věci? Děkuji pan Nielsen. Děkuji, vám. Děkuji za eh, zajímavou prezentaci a také za dobrý úvod pravodaje. Jakožto výbor pro dopravu si myslím, eh, že eh, musíme vnímat ten technický vývoj, který probíhá, musíme koordinovat to, co se děje v průmyslu, jak se zapojují členské státy a tak dále. Náš výbor tedy musí propojovat Eh, nebo zapojit ten návrh komise do silničního balíčku. Eh, tady eh, to má několik částí a já mám na starosti pravidla kabotáže. A pak tu máme další části, které se týkají tachografů. A já si myslím, že v této souvislosti musíme říci, že nesmíme, pod, nesmíme eh, podceňovat eh, dohled a kontrolu nad technologiemi eh, potřebujeme eh, přísnější pravidla pro eh, kabotáže, pro eh, řidičskou dobu a tak dále a to se nedá hlídat. Ale vznikají nové technologie v průmyslu, což připomíná, že to bude zcela možné a je možné zlepšovat úroveň kontroly a dohledu. Je potřeba samozřejmě investovat do infrastruktury, což musí se proto rozhodnout členské státy investovat do silniční infrastruktury. A v tom případě bychom možná měli vyzvat všechny členské státy, aby zavedly silniční poplatky, silniční daň, za které by se to financovalo. Protože je potřeba se nějak rozhodnout. Jsou to důležité investice, které je potřeba provést, musí je provést členské státy a tady je návrh, jak by se to dalo provést. Je možné také zavést legislativu, například pro komerční dopravu. Tady je možné zavést legislativu, že technologie musí být zavedena do tehdy a tehdy. Takže eh, já bych nebyl pesimistický, pokud jde o nové technologie. Myslím si, eh, že bychom eh, ji měli více zohledňovat v našich diskuzích. Děkuji, paní Demonte. Ano, děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Já rovněž děkuji komisi za prezentaci. Ráda bych se vyjádřila k záležitosti cestovní mapy, kterou máme před sebou. Jak teda chceme postupovat do roku 2025? Dnes už se zdá, že máme eh, k svému cíli trochu větší odstup. Je třeba se snažit právě v té střednědobé pázi, protože máme co dohánět i z pohledu infrastruktury, i technické vybavenosti či předpisů v tom ohledu u vozidel. Tady musíme mít přesný plán a cestovní mapu, jak to rozfázovat. Musíme rovněž eh, uvažovat o tom, jak například eh, chceme utvářet pohyb po silnicích. To se budou rovněž muset změnit i u vozidel. Hm, jak jsou používána, tam musíme nalézt příslušné zdroje, infrastrukturálně jak u silniční sítě, tak i u propojenosti. EFSI zde bylo zmíněno jako zdroj prostředků, ale my často opakujeme, že právě tam bychom z Junkerova plánu neměli odčerpávat prostředky, když přece mm, není žádná páka vůči těm prostředkům. Tedy otázka, odkud, jak na ty investice pokud eh, chceme do toho nějaké prostředky vložit, odkud mají pocházet a jak mají mít, jaký tvar mají mít. Pak ještě i lokální, místní investice. Tam se o tom rovněž uvažuje, ale i tam musíme čelit omezením. Například stabilita stavu bude výzvou a jak můžeme urychlit vývoj, abychom dosáhli té plné automatizace, jak si to představujeme. Děkuji. Já pouze stručně chci zde dodat, že mi připadá, že ta diskuse je trochu chaotická. Hovoříme neuspořádaně a zároveň s spolu směsujeme záležitosti, které nejsou propojeny. Takže jednak máme autonomní vozidla. To jsou vozidla, která jsou zodpovědná sama za sebe. Mm, tak, že bych to řekl, řekl. A zároveň o nich vedeme výzkum. A pak ještě máme vozidla propojená. A to je síť vozidel a Může to obsahovat i síť, která nepropojuje samotné vozidlo, ale i řidiče. To je dobře známo. Například můžeme si nadefinovat eh, jízdní trasu a tam ten systém nás informuje třeba o zácpách. Takže i to máme prosítěné, i když prostřednictvím řidičů. A i tam potřebujeme infrastrukturu a ta by měla být financována soukromníky. A měla by vznikat platforma. A pak máme ještě komunikační infrastruktury, které jsou ve spojení se samotným vozidlem kde si vozidla mezi sebou propojí a zároveň se propojí i s tou infrastrukturou a s tou platformou. Tam by mělo docházet například ke kontrolám, co se týče těch euro známek, případných prohřešků a při sdílení vozidel, tam by mohly nastat i státní kontroly a tam to má i právní povahu. Tam se to musí oddělit, tedy prosítěná vozidla, propojená vozidla a pak máme ale ještě propojené řidiče a propojené infrastruktury. To jsou tři různé věci, týká se to tří různých aktérů, takže paní předsedající, já se na vás obracím, veďme tu diskusi trochu e, uspořádaněji, jinak se nám to vše chaoticky smísí. Děkuji za tuto diskusi, děkuji rovněž za E, tyto úvahy. Problém ale spočívá v tom, že tady používáme poměrně podobný slovník, ale zároveň si pod tím často představujeme něco trochu jiného a každý z nás má k dispozici trochu jiné informace. To bude určitě jeden z důvodů pak ještě máme i jiný problém. Dokázali bychom si například před desíti lety představit, že každičký z nás bude mít takový smartphone, tedy inteligentní, chytrý telefon, kterým tady mávám ve vzduchu. To přece nastala v, kaž- v životě každého z nás skutečná revoluce ale chceme nyní se do toho vložit uspořádanějším způsobem. Hovoříme jednak o propojených přístrojích a jednak o propojené infrastruktuře a teprve další úrovní jsou osoby, které jsou k těmto přístrojům, mm, mají k těmto přístrojům přístup a pokud chceme hovořit o propojenosti osob, tak to je až další fáze. Máme v Evropě digitální plány. Máme Evropu a pokud budeme pokračovat, tak budeme brzy bydlet ve městech, kde budeme propojeni těmito inteligentními přístroji, ale zároveň bude celá velká skupina eh, seniorů, která už propásne ten vývoj, což je zdrojem té průrvy. Máme rovněž celé skupiny osob, které nejsou schopny sledovat vývoj takovýmto tempem. To vše je zdrojem obav či potenciálních problémů. A nyní hovoříme o propojených infrastrukturách. Vozidlo, které se připojí na zdroj určitých dat a tam například to vozidlo zjistí, že je zelená na křižovatce a má to na obrazovce. A tam se skýtá otázka těch otevřených dat. Jak s tím bude nakládat i komise například a jak budou údaje chráněny. A pak eh, ručení či právní odpovědnost. Kdo bude odpovědný za nějakou tu nehodu? Tady máme neustále se vyvíjející a měnící názory. Když máme takzvanou tu um, hyperloop, tu Ehm, ten, to vozidlo, které se testuje v Amsterdamu, kdo bude odpovědný? Říká se, že členský stát, ale jak to pak bude vypadat eh, z evropského pohledu? Neměli bychom mít nějaký sjednocený přístup k věci? Takže máte dlouhý seznam otázek, paní Depre, a bohužel máte pouhých pět minut na odpovědi. Vím, že to nestačí, ale mm, v nejbližší budoucnosti se určitě sejdeme znovu. Ano, chápu. Možná bychom si mohli zorganizovat nějakou tu pracovní snídaní, protože eh, určitě nebudete spokojeni s mými pouze telegrafickými reakcemi. Začnu mobilitou. Ve všech těch záležitostech, eh, které jste si přečetli eh, v té, na té platformě CITS a i v ostatních poznámkách, nevidíte, že by se objevilo slovo auto, vozidlo. Proč? My chceme udržitelnou mobilitu. Nechceme se okamžitě pouštět do propojenosti vozidel, pokud to není multimodální. CITS, ta platforma brzy na konci tedy září přijde s druhou zprávou. A my mm, o městech uvažujeme z pohledu jak automatizace, tak mobility. A nikoho nepředpapuje, že tato evoluce by měla přispět i k propojenému transportu, k propojené dopravě. Ale my to nazíráme z pohledu celé řady uživatelů silnic. Vozidla, autobusy, motocyklisté. Kolik máme dnes nehod, v nichž je účastníkem i Eh, motocyklista. Chcete, ať už jste kdokoliv, aby vás ostatní na silnici jednak eh, byli schopni uvidět a jednak respektovali. Takže musíme mít opravdu komplexní přístup, protože v závislosti na typu služeb, které si přejeme, či funkčnosti, kterou se chceme zabývat, ať už řízení dopravy, či bezpečnost na silnici, mm, chceme spoléhat na Wi-Fi a na e, nějaké technologii chytrého telefonu. Nepotřebujeme nějaké dodatečné technologie. Stačí propracovat toto. Nyní ten retrofitting. Pan Ertok se o tom zmínil. Tady opravdu budou nejrůznější vozidla na silnicích se pohybovat a to ještě pěknou řádku let. A nezávisle na tom však je ta propojenost opravdu důležitá. Paní Meissner píše zprávu a tam je jeden zcela základní princip, že vše musí být přeze všechno propojeno. Stroje financí. Tady bych si k tomu dovolila říci, že kdokoliv, kdo hovoří s členskými státy, s představiteli průmyslových odvětví či s komisí, musíme u těch investic uvažovat trochu více strategicky. Zatím práce pokračuje k tomu. Těžko říci více. Náklady. Rok 2014, tam jsme začali s tou platformou CITS, tam najednou to nebylo tak, že se vše objevilo najednou. Ne, postupně jsme se dostávali k situaci, kdy bylo stále jasnější, že máme tu otázku té slípky či toho vejce. Někteří říkali, dobrá, počkáme, až budou vozidla a pak tomu přizpůsobíme infrastruktury, zatímco jiní říkali, nemáme infrastrukturu, proč přicházet s vozidly. Takže jakým způsobem začít rozmístěvat tu infrastrukturu. Samozřejmě, čím rychleji se nám podaří dostat na silnici ta vozidla, tím strategičtěji můžeme budovat tu infrastrukturu. A i z pohledu strategických uzlů. Takže i to musíme brát v úvazu. Tady to už jsem pokryla, tyto body, zpětná kompatibilita motocyklisty a pak ještě otázka soukromí. To se zdá, že, byl taková, že byla taková červená niť všech účastníků diskuse. Samozřejmě, že chceme, aby i tam platila určitá pravidla práva na soukromí a ochrany osobních údajů velice hluboce debatujeme a spolupracujeme se zainteresovanými stranami a jak uživateli, tak odvětví. Zároveň eh, je součástí našich snah i inspektor pro ochranu osobních údajů. A už dnes dopoledne máme technickou podskupinu pro článek 29, která zkoumá, zda to úsilí, jemuž se věnujeme a ta platforma CITS vyhovuje těm předpokladům, abychom nedospěli k něčemu, co oni nakonec nepodpoří. Takže to je jedna kolej. Jinak máme soukromí eh, projektované, eh, privacy by design. My už nyní se snažíme mm, předvstupně počítat s určitými zádrhely a zabývat se jimi. Určitě tady mnohé záležitosti mi unikají, ale ještě ta digitální průrva a odkaz na e, digitální přístroje. Ta digitální průrva, možná začnu tím SEFem. SEF se nepoužívá pouze jako nástroj pro financování. Máme platformu, tam se toho účastní členské státy a využívá se ho jako nástroje, který může být využit potenciálně kýmkoliv. Ono už to tu zně, zaznělo dnes. Máme tam různé úrovně vyspělosti, ale my chceme, aby tam byl zapojen každý. Určitě nejsme u konce, ale v nejbližší budoucnosti se tím dále budeme zabývat. A pak bych chtěla um, s estonským předsednictvím, to tady chci zmínit, organizujeme takzvané digitální dny a tam se dozvíte více, brzy to nastane. Děkuji, děkuji, paní Depre. Určitě budeme mít v budoucnu příležitost se pravidelně vracet k těmto tématům v nejbližších eh, dnech, týdnech a měsících. Musíme si zároveň vyjasnit pojmy. Eh, prosítěná mobilita, prosítěná struktura, autonomní vozidla, nesmíme to směšovat. A pak ještě pan zpravodaj. Chci říct, že na této zprávě nadále pracujeme a i společně s kolegy budeme ještě pokračovat. Děkuji vám všem za, za spolupráci, děkuji také komisi. Je důležité, aby dnešní diskuse eh, vyplynulo několik zásadních věcí. Vy jste to velice podrobně poslouchali. Něco, co říkal pan Telička. Když vytváříme strategii, snažíme se nastínit strategii, opravdu je důležité, abychom si uvědomili, jaká je naše výchozí pozice, kde si stojíme, jak vypadají eh, technologie, jak vypadá průmysl, jak vypadá s našimi firmami. A musíme si uvědomit také, jaká je ta pozice těch ostatních, protože konkurence je opravdu velice e, silná, takže je důležité, abychom stáli nohama na zemi, abychom se vyhnuli potom nějakým nepříjemným překvapením. Takže si myslím, že by bylo opravdu skvělé, kdybychom takto mohli pokračovat. Děkuji všem, kteří se zúčastnili rozpravy. Opravdu se těším na vaše další spolupráci. Děkuji. Ano, děkuji a teď si dáme krátkou pauzu 7 minut pak budeme pokračovat. Čeká nás host, který právě přišel generální ředitelství pro generální, z generálního ředitelství pro mobilitu, takže se uvidíme za chvíli. Děkuji. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Veuillez prendre place. Si... Takže vážení kolegové, prosím, opět se pustíme do práce a pokud chcete ještě vést diskuse, tak to tak učiňte, prosím, ve foaje. A teď už tedy s velkou ctí zde vítám pana ředitele, pan generálního ředitele z generálního ředitelství pro mobilitu, pan Ololaj, přišel na naši schůzi. Ježiš. Turisté u nás mm, poměrně často. Už před rokem jste také nás jste navštívil, takže jsem velice ráda, že jste opět mezi námi. Probereme úplně všechny aktuální témata. Budeme hovořit o strategii pro letectví, o bezpečnosti dopravy, o dekarbonizaci, digitalizaci, o celém tom balíčku pro mobilitu. Takže, pane řediteli, také nás možná informujete o tom, jak vypadají nějaké aktuality ohledně Brexitu? Ne, ne, ne, tak to asi byla příliš obtížná otázka. Takže chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že s panem generálním ředitelem generálního ředitelství Gřemův je velice dobrá spolupráce. Pokaždé, když se setkáváme ať už je to zde nebo mimo Bruselu. Setkali jsme se i v různých eh, jiných zemích, tak vždy ta spolupráce je dobrá. A také vaši lidé jsou nám velice nápomocní, vždy jsou ochotní k spolupráci. Takže už vám dávám slovo, abyste nám tak v kostce řekl, jak to vypadá ve stávající situaci. Ano, děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ještě jednou vám děkuji, že jste mě takto laskavě přivítali. Chci říci, že eh, jsem velice rád, potěšení je na mé straně, že mohu vystoupit v vašem výboru a oslovit vás. Také se těším i na následnou výměnu názorů. Paní komisařka Bolcová vás navštívila 3. května, aby vás informovala o tom, jak to vypadá teď s tím stávajícím pracovním programem v oblasti dopravy. Bylo to vlastně součást strukturovaného dialogu a také vás navštívila v červnu, kde hovořila o tom balíčku pro mobilitu a o návrzích, které se týkaly silniční dopravy což je naše vlastně taková nejdůležitější iniciativa. Takže myslím si, že ona o tom hovořila dostatečně podrobně, čili já mohu být stručnější. Myslím si, že se teď nacházíme na velice důležité křižovatce. E, teď se začíná druhý, e, druhá polovina mandátu Evropského parlamentu a čeká nás e, řada věcí, kde bude zásadní právě čas. To, ehm, čeho dosáhneme v následném roce, roce a půl, díky probíhající spolupráci s vámi a také s rádou, může velice pozitivně přispět k celé dopravě v Evropské unii. Já tedy Nechci zdůrazňovat úplně všechny věci, které se teď řeší, ale chtěl bych zdůraznit, jak jsou důležité ty návrhy ohledně silniční dopravy a také bych chtěl ještě říci, že je zapotřebí urychlit práci, která se týká základního nařízení pro eh, Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví EASu. Takže tomu se také budeme věnovat. Je jasné, že bychom chtěli, aby obě ty věci měli dobrý výsledek, protože už se jimi zabýváme dlouhou dobu. Víte, jak je to obtížné. To základní nařízení pro agenturu pro bez, eh, Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, to bychom opravdu měli všechno urychlit, aby už do konce tohoto roku měli nějaké výsledky. Co ještě nás čeká teď v blízké budoucnosti? Eh, vlastně už v září, nebo ještě v září, ehm, chceme zveřejnit návrhy, které se týkají práv eh, cestujících v železniční dopravy a také pracuje, pokračuje mm, práce na směrnici o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, respektive se to týká revize. E, na konci tohoto roku a na začátku příštího roku to bude ještě druhá a třetí vlna balíčku pro mobilitu. Budou tam iniciativy, které se týkají čistých vozidel, kombinované dopravy, infrastruktury a také plánů pro alternativní paliva. Nemohu předjímat, jak budou vypadat e, diskuse na komisi, které se týkají pracovního programu pro roku 2018, ale jsem si jist, že zcela jistě zůstane na předních místech jejich agendy digitalizace, bezpečnost a infrastruktura. Dnes bych se chtěl věnovat takovým těm hlavním výzvám, které jsou v oblasti transportu nebo dopravy a mobility. Ještě předtím, než eh, se budete mít možnost klást otázky, tak bych se chtěl zaměřit na tématy, jako je bezpečnost, investice, dekarbonizace, digitalizace a také mezinárodní spolupráce. Takže za prvé, výzvy v oblasti bezpečnosti. Bohužel tedy terorismus zůstává hm, rysem dnešního života v Evropské unii a bohužel ani toto léto nezůstalo ušetřeno teroristických eh, útoků. Hm, připomínám Barcelonu, Turku nebo Londýn. A právě dopravní uzly a různé dopravní spoje zůstávají takovým oblíbeným cílem teroristů, protože je to vlastně něco velice viditelného a také to má velkou kapacitu způsobit velký zmatek a velké problémy. Co se týče tedy bezpečnosti letectví, tak Evropa má dobrou eh, bezpečnostní legislativu, která chrání jak osoby, tak zboží a e, potřebujeme ale také nové, nebo už tedy v červenci jsme zahrnuli, jsme zavedli nové bezpečnostní prvky na evropských letištích a potom také po e, měsíčních diskusích s USA a dalšími mezinárodními partnery, tak jsme e, hovořili o tom, jak to bude tedy s těmi pře, přenosnými elektronickými zařízeními, jako jsou laptopy a tablety, zda tedy mohou být nebo zda nemohou být nošeny na palubu letadla. Evropská unie pracovala ze všech sil, aby se vyhla úplně úplnému zákazu a chtěla určitý spíše tedy eh, rozumnější a citlivější přístup, který bude mít více um, vrstev. Řekli jsme USA, že nemůžete na jedné straně snížit jedno bezpečnostní riziko tím a na druhé straně zase jiné bezpečnostní riziko zvýšit. Evropské unii máme určitý přístup založený na riziku, takže se snažíme soustavně eh, hodnotit eh, úroveň eh, nebo míru rizika a akce, které jsou zapotřebí k tomu, aby to riziko bylo sníženo. A pokud by ty výsledky ukazovaly, že potřebujeme nějaké nebo změnit ta stávající opatření, tak to zcela určitě uděláme. Ale myslím si, že USA a EU spolu dobře spolupracujeme. Dále, co se týče železniční dopravy a bezpečnosti, domníváme se, že už teď je také na čase, abychom měli vlastně stejné nebo podobné bezpečnostní předpisy i pro cestující v železniční dopravě. Už jsme eh, zadali také určité studie, abychom zjistili, jak eh, zlepšit bezpečnost cestujících v různých eh, rychlovlacích a také v mezinárodních železničních vlacích ale ukazuje se tedy, že je zapotřebí posílit bezpečnostní opatření a také je důležité k tomu přistupovat holisticky a aby zde nebyla různá fragmentovaná a ad hoc řešení. Generální ředitelství MOVE už začalo s iniciativou na úrovni EU, aby doplnilo kroky, které již byly učiněny v členských státech, aby se také zlepšila koordinace. Nicméně zatím nejsou plány takové, aby se vlastně ty stejné bezpečnostní prvky, jako jsou v letectví, zaváděly v železniční dopravě. Spíše se tedy začalo um, připravovat určité společné hodnocení rizik pro železniční um, dopravu. Dále tedy e, silniční doprava. Vím, že také stále jsme všichni znepokojeni e, tím, že se využívají velká těžká vozidla k teroristickým e, útokům, že jsou vlastně, že byly využity k tomu, aby zabíjeli eh, lidi, kteří eh, chodí po městě. Cílem je tedy eh, celkově zlepšovat bezpečnost eh, v obchodní eh, dopravě silniční. Máme zde speciální toolkit, který má chránit nákladní vozy. Za prvé proti tomu, aby tam vlastně neoprávněně na ty, do těch nákladních vozidel mohli vstupovat lidé, například různí nelegální migranti a také, aby se chránili nákladní vozy proti krádeži. Nicméně tedy po roce 2016, kdy se také nákladní vozidla byla využita k teroristickým útokům, třeba v Nice a v Berlínu, tak vlastně i zde musíme teď hledat e, nová řešení a nové bezpečnostní věci. Dále, e, kybernetická bezpečnost, to je něco, co se teď stává velkou výzvou, velkým problémem čím se posiluje na jedné straně digitalizace, tak tím se také stále zvyšují rizika, která e, souvisejí s možnými kyberútoky. Například nedávno zde byly určité kyberútoky, které ukázaly, že je důležité, aby zde byla robustnější bezpečnostní opatření. Máme zde také různé e, novátorské, nové digitální technologie, jako jsou automatizovaná vozidla nebo drony. A to si zase žádá nová pravidla, která je zabezpečí před e, Eh, různými škodlivými interferencemi a využíváním. My jsme také zřídili Evropské centrum pro kyberbezpečnost v letectví, a je zde také rovněž Evropská platforma pro strategickou koordinaci, která má také zlepšit i to provádění Evropské strategie pro kyberbezpečnost v letectví. A jsem velice rád, že tam máme všechny klíčové zúčastněné strany z členských států a také i ICAO. Kyberbezpečnost zůstává velice důležitým požadavkem také pro nové eh, řízení, pro nové plány řízení letového provozu v EU. Máme zde také CISR 2020 a eh, plány pro zavádění CISRu. Eh, dále chystáme i další opatření, aby se vlastně, abychom pokryli všechny eh, oblasti dopravy. A teď se dostávám k digitalizaci, protože kyberbezpečnost a digitalizace je velice ústně, úzce propojeno. Digitalizace dopravy se je velice rychlá a víme, že to také sebou nese velký potenciál Mm, nepřináší to pouze nové digitální výrobky a služby, ale také by to mohlo přinést čistší, bezpečnější a konkurenceschopnější dopravní sektor, pokud se budeme pohybovat směrem k propojené a automatizované budoucnosti. Musí, budoucnost, eh, budoucí doprava se bude, bude spoléhat na digitalizaci, je důležité integrovat různé mody a také pomáhat operátorům dopravy, aby mohli hladce působit. Eh, také zde máme i nadále práci na eh, jednotném, mm, jednotné vlastně přepážce European Maritime Single Window pro námořní dopravu a také mm, stále pracujeme na dokumentu pro elektronickou dopravu e-freight. Chceme také snižovat eh, administrativu a chceme, zde, aby zde byl integrovaný přístup. Pak zde máme nové iniciativy, například interoperabilní mítné, e-tolling, dále e, nové e, využívání eurovinety, lepší využívání tachografů a také lepší plánování itinerářů e, tím, že se tam vlastně zapojí všechny nebo údaje ze všech druhů dopravy. Jeden z takových klíčových bodů, který je pro naši práci společný a který také vždy, vy vždy zdůrazňujete, je úsilí o dekarbonizaci dopravy. To je něco, co je zapotřebí, a většina našich eh, aktivit eh, to má také na mysli, když připravujeme nové návrhy. Tím, že eh, nemělo by dojít k tomu, že se navýší doprava a zároveň se navýší i emise. Trans, doprava se bude muset narůstat, aby odpovídala poptávce, ale musí to být udržitelně takže potřebujeme energeticky účinný, dekarbonizovaný a modernizovaný eh, dopravní sektor. Eh, v minulém roce došlo k dohodě na úrovni ICAO, což byl velice důležitý úspěch v tom, jak snížit emise z letadel. Eh, od té doby také mm, bylo učiněno mnoho práce. Máme zde nový standard Corsia, který by měl být schválen na radě ICAO na konci roku 2018. A Evropa usilovně pracuje na tom, aby standard Corsia se stal určitým mm, odolným a spolehlivým schématem a aby to také umožnilo transparentnost a dobré počítání. Zatím tedy eh, asi 70 zemí z celého světa včetně všech členských států EU, ukázalo, že mají zájem dobrovolně se účastnit pilotní fáze standardu Korzia, takže doufáme, že všichni budou dodržovat své politické závazky a že také e, dobře rychle schválí veškerou legislativu. Také, e, jak víte, tak toto schéma bude na začátku dobrovolné. Teď už vlastně je to 72 zemí, Eh, to znamená, jsou to země, které pokrývají asi 90 eh, těch tras. Jsou to tedy jak členské státy Evropské unie, ale jsou to také třeba všechny země, které jsou součástí Evropské konference pro civilní letectví. A všechny tyto země řekly tedy, že by se chtěly účastnit od roku 2021 té pilotní fáze, a doufáme tedy, že velice rychle přijmou veškerou legislativu, vnitrostátní legislativu, která je k tomu zapotřebí. Následné měsíce budou velice důležité. Doufáme také, že ICAO tedy učiní vše, co, k čemu se zavázalo. Podobná situace je také v námořní oblasti. Je zde dohoda na úrovni IMO, Eh, snaha je tedy eh, monitorovat emise na celosvětové úrovni. Doufám, že tedy ta práce se teď urychlí. My se rovněž zavazujeme k tomu, že budeme mm, pracovat více, budeme i nadále ambiciozní a také je důležité, aby IMO dále pokračovalo je zásadní, aby byla schválena mm, ta nová strategie IMO. To znamená, cílem je, aby emise CO2 zůstaly pod tím stupněm 2, 2, 2 stupně Celsia, co znamená, to, co je tedy cíl toho pařížské dohody. A mělo by to být takový výchozí bod pro dekarbonizaci celého sektoru. Ta strategie bude mít také krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý e, cíl spolu s určitými opatřeními. E, No a také tedy poté do roku 2023 by měla existovat revidovaná komplexní strategie AMO, včetně toho, jak, jak to bude vypadat se schválením příslušných opatření. E, také je zde nová níz, e, strategie pro nízkoemisní dopravu Evropské komise, která byla při, vlastně představena minulý rok. Máme zde směrnici pro alternativní paliva, Chceme také hovořit o tom, jak podpořit eh, to, aby se tato třeba elektrická, elektroautobusy a další věci dostávaly na trh. Pak je zde ještě také směrnice pro veře, o veřejných zakázkách s eh, čistými eh, dopravními prostředky, což je velice důležité. A je také důležité, že když hovoříme o tom, aby se stále více zaváděla alternativní pohony, tak zde také musí být infrastruktura. Členské státy mají povinnost zavádět tuto infrastrukturu, ale zatím ještě je zapotřebí většího pokroku. Samozřejmě, že analyzujeme situaci, také i na, z evropské nebo z té úrovně komise připomínáme členským státům, že, že mají určité povinnosti a že musí pracovat usilovněji. No a poslední ještě věc, která se týče dekarbonizace, tak chci říci, že pracujeme na revizi směrnici pro kombinovanou dopravu, která by měla zlepšit nebo přímo by měla eh, podpořit také modální přesun, přechod ze silniční dopravy na železniční dopravu nebo na vnitrozemské vodní cesty a také na pří, příbřežní plavbu. Doufejme, že to bude všechno hotovo koncem příštího roku. Eh, paní komisařka Bolcová řekla, že příští rok 2018 bude rok multimodality a my tedy hledáme další způsoby, jak lépe ještě integrovat všechny dopravní mody s tím cílem, abychom eh, abyste byla lepší, eh, lepší kohabitace všech těch jednotlivých dopravních modů. A teď ještě mi dovolte pár slov o investic investicích. Pokud zde nebude dostatek investic, tak toho mnoho nezmůžeme ani v sektoru dopravy. Pokud chceme rozvíjet a zachovávat bezpečnou, digitalizovanou a nízkoemisní dopravu, tak to vyžaduje eh, velice mm, důležité, důležitou míru financování. Evropský parlament eh, vždy podporoval ambiciozní politické cíle, které usilovaly právě o konkurenceschopnou, uč, eh, zdrojově efektivní a nízkouhlíkovou dopravu. Eh, je zde jednak nutnost dokončit hlavní sítě TNT, ale také přejít eh, k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě. Máme zde třeba cíl eh, zavádět systém SESAR nebo ERTMS. Pokud chceme dokončit ty hlavní sítě TNT do roku 2030, tak, tak si myslíme nebo odhadujeme, že v následujícím desetiletí bude zapotřebí asi 70, 750 miliard eur. To je velká suma peněz. A e, když tedy velkou část těch investic učení soukromý sektor, tak stále potřebujeme toto všechno podpořit a možná také chceme to všechno ulehčit, hlavně ty klíčové investice, aby plynuly tam, kde to bude, bude mít největší návratnost pro naše lidi i pro naše podniky. Komisařka e, tak, také se hovoří o tom, že je důležité soustředit se na takové ta úzká místa, na lepší propojenost. Komisařka Bulcová také při mnoha příležitostech zdůrazňovala úspěch nástroje pro propojení Evropy, CEFu, a samozřejmě opravdu to je úspěšný nástroj. Komise představí hodnocení v polovině období tohoto nástroje Evropskému parlamentu během následujících týdnů. Já bych v této fázi chtěla pouze zdůraznit, že tam bylo mnoho projektů, které nemohly být podpořeny, protože tam nebylo dostatek rozpočtu. Například my jsme dostali vlastně dva a půlkrát více těch nabídek nebo projektů, než jsme mohli uspokojit a chci říci, že všechny ty, pro, produ, ty projekty byly kvalitní. Dále chci říci, že financování CEFu výrazně přispívá k dekarbonizaci uh, 85 eh, eh, těch, eh, té podpory podporuje různé zelené způsoby dopravy nebo alternativní paliva a různé účinné sítě. Také se v rámci CEFu používaly granty, nicméně CEF také propagoval inovativní finanční nástroje, aby se využila všechny eura daňových poplatníků nejefektivnějším způsobem. Takže příklady. Cleaner Transport Facility, které zřídilo generální ředitelství MUV a Evropská investiční banka. To už teď podporuje celou řadu výrazných projektů, které se týkají například udržitelné městské mobility nebo zavádění alternativních paliv. Dalším příkladem je e, dluhový nástroj nebo dluhové nástroje CEFu, které uvolnily více než 4,5 miliardy eur na investice do TNT, e, například také díky speciálnímu e, režimu Green Shipping Guarantee. Navíc eh, také eh, bylo uvolněno 1 miliarda eur v rámci vlastně eh, speciálního cefového nástroje pro blending a bylo to také i, byly to vlastně s půjčkami z Evropské investiční banky nebo z národních finančních institucí, bylo to také velice úspěšné. E, ten, to první kolo tohoto nástroje bylo uzavřeno v červenci a bylo tam vlastně 2,2 víc těch poptávek nebo těch nabídek projektů, než jsme mohli uspokojit. Takže chceme takto dále pokračovat. Rovněž jsme úzce spolupracovali s EIB, Eh, abychom, eh, aby zde byla lepší komplementarita mezi CEFem a EFSI. Zatím EFSI přispělo do dopravního sektoru více než 5 miliard eur z toho celkového investičního um, balíčku, který je více než 18 miliard eur. 21. a 22. září se také bude konat konference v Talinu Connecting Europe a my jsme velice rádi, že tam také bude zastoupen i tento výbor. No a nakonec tady ještě pár slov k mezinárodní spolupráci. Tak eh, dohodám v letectví. Nejprve malou připomínku. Letos eh, je pro evropské letectví rok mnoha výročí. Slavíme 25 let eh, evropského jednotného leteckého trhu, který byl značně úspěšný a který umožnil stovka milionů, ne miliardám lidí se účastnit leteckého provozu a vnitroevropské mobility. Také slavíme 15 let evropských rozsudků od Open Skies, které nastartovaly evropskou vnější politiku letectví a slavíme také 10 let od podepsání e, letecké dohody EU-USA, která je patrně nejdůležitější leteckou dohodou na světě. Tento týden jsem vám poslal e, naše nové pracovní postupy pro zacházení s důvěrnými dokumenty. Chtěl bych potvrdit, že jsem plně oddán transparentnosti a už nyní sdílíme se zpravodaji a stínovými zpravodaji zápisy ze schůzí a revidované texty, kdekoliv je to relevantní. Moje týmy jsou vám kdykoliv k dispozici pro ústní konzultace a chtěl bych vám poděkovat za dosavadní úzkou spolupráci. Celkově Evropská unie eh, vyjednala na evropské úrovni osm leteckých dohod, eh, jak víte, a eh, jedna dohoda se chystá k podpisu, je to dohoda s Ukrajinou, kterou se budeme snažit implementovat a je velice nešťastné, že se nám zatím nedos, nepodařilo dosáhnout podepsání této dohody, ale tady nebudu zabíhat do detailů, které znáte. Tyto dohody nám dobře posloužily. Celkem 42% eh, mimo evropských pasažérů, neboli 100, více než 140 milionů pasažérů, eh, přepravuje letecká doprava v Evropské unii. A komise hodlá navýšit toto číslo prostřednictvím nových dohod s klíčovými partnery. Vytváříme těmito dohodami nové obchodní příležitosti, e, nižší ceny pro spotřebitele a lepší spoje pro cestující. Dáváme také příležitost k potvrzení závazků vysokým standardům, pokud jde o životní prostředí a sociální e, stránky a také, že e, podporujeme práva cestujících a jejich ochranu. Momentálně vyjednáváme paralelně sedm eh, leteckých dohod na evropské úrovni. Je, to se zeměmi ASEAN, s Armenií, Azerbajdžánem, Brazílií, Katarem, Tureckem a Tuniskem. Vyjednáváme také eh, bilaterální dohody o bezpečnosti, poměrně pokročilé s Čínou a a teprve začneme vyjednávat s Japonskem. Tam probíhají přípravné eh, rozhovory. Tyto dopravní dohody jsou eh, velký úspěch, ale musíme se rychle přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Eh, to těžiště se posunuje na východ a proto eh, komise navrhuje také nové dohody s rodícími se leteckými mocnostmi, jako je Čína, Mexiko a také zbývající země Perského zálivu. Asie je pro nás prioritou a posilujeme naše kroky v tomto směru. Dialogy o dopravě které navazujeme, eh, umožňují strategické diskuze, eh, ve kterých jsou vyváženy ofenzivní a defenzivní zájmy. Náš dialog se Singapurem, který naposledy probíhal v červnu 2017 a který probíhá každý rok, je nesmírně plodný a před rokem jsem svým protějškům z ASEAN eh, navrhl dialog EU-ASEAN. A mohu vás s radostí informovat, že první tento dialog se bude konat 11. října. Chceme zapojit totiž partnery prostřednictvím dialogu do našeho úsilí o co nejlepší standardy a praktiky. A, a to zejména na trzích, které jsou nejrychleji rostoucí na světě. Tento dialog zajisté doplní naše probíhající eh, jednání o eh, dohodě Kata a tím eh, zvýší obchodní příležitosti pro evropské přepravní společnosti. Podporujeme evropské zájmy globálně u mnoha strategických partnerů. A konečně eh, pár slov k Číně, k platformě Connectivity. Tady usilujeme o více reciprocity, pokud jde o přístup na trh. Platforma Connectivity je užitečná a umožňuje lepší spolupráci v oblasti konektivity, upozorňuje Čínu na naše pravidla, jako jsou pravidla veřejných zakázek, standardy a eh, politiky, včetně pravidel pro udržitelnou dopravu. Není to lehké, jak si jistě umíte představit ale je důležité s takovýmto významným partnerem komunikovat. Na posledním eh, summitu EU Čína v červnu se podařilo dosáhnout v platformě konektivity konstruktivních závěrů ohledně klíčových témat, jako je dekarbonizace. A závěrem, paní předsedkyně, vážení poslanci, bych vás chtěl poděkovat za to, že jste mě dnes pozvali do výboru TRAN. Děkuji vám za vaši konstruktivní spolupráci, kritiku a zpětnou vazbu k novým návrhům a iniciativám. Mohu vás ujistit, že vaše podpora, a vaše názory e, jsou pro mě nesmírně cené. E, bude se jednat e, o balíčku mobility ve velice krátkém čase a proto naše spolupráce bude intenzivnější než kdy dřív. Chtěl bych znovu zdůraznit eh, vám všem, jak je důležité, abychom eh, dokázali vysvětlovat, jak je důležité investovat do dopravy. Ne proto, že se to projeví na budoucnosti naší ekonomiky, ale proto, že teď máme velice eh, dobré zkušenosti s přinášením hodnot a výsledků daňovým poplatníkům. To samozřejmě zrovna vám nemusím vysvětlovat, eh, ale mým úkolem i vaším je eh, šířit poselství o tom, co v dopravě děláme, abychom v naší práci mohli pokračovat i v následujících letech. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup pour eh, ce pan... Děkuji vám. Děkuji za toto velice široké panoráma, pane Hololej. Pověděl jste nám toho nesmírně mnoho. A my eh, se teď eh, budeme eh, ptát, každý koordinátor bude mít čtyři minuty na položení otázky, na odpověď a doplňující otázku. Takže čtyři minuty. A potom mám velice dlouhý seznam kolegů, kteří chtějí položit otázku. Já budu přísně dodržovat čas s ohledem na tlumočníky. Každý má jednu minutu. Tlumočníci s námi ještě chvíli budou, ale ne do nekonečna. Nejprve vím, van de Kamp eh, na čtyři minuty tedy. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Eh, já budu muset eh, seškrtat svůj řečnický čas o komplimenty a děkování, takže to vezmu krátce. Eh, letectví a Brexit. Co budete dělat, pane Hololej, pro to, aby všechno probíhalo v roce 2019 podle stejných standardů v oblasti letectví? Děkuji moc krát, pane poslanče, za tuto otázku. Jak dobře víte, tak vyjednávání o Brexitu jsou nesmírně složitá A e, nejprve e, je v těchto vyjednáváních potřeba se dohodnout na podmínkách odchodu Spojeného království a potom teprve e, můžeme hovořit se Spojeným královstvím o našich budoucích vztazích. Veškeré naše budoucí vztahy, pokud jde o letectví, spadají do této kategorie. Jakmile nastane situace, kdy budeme moci vést dialog se Spojeným královstvím o budoucnosti, tak my jsme k tomu připraveni. Je ale také jasné, že v celé řadě otázek naši partneři ze Spojeného království budou muset eh, přijít na to, jaké budoucí vztahy by si představovali, protože existují určité nutné podmínky, které je třeba eh, naplnit, než budeme moci učinit další krok a potom další krok a potom další krok. A já eh, vás mohu ujistit, že můj tým analyzuje situaci a je připraven zahájit dialog, jakmile to dostaneme za úkol až vyjednávání pokročí do patřičné fáze. Děkuji moc krát. Potom plánování a balíček mobility. co děláte pro to, abyste eh, nějakým způsobem přiměli radu eh, k upřímnosti? Myslím si, že ta prezentace plánování e, přišla trochu pozdě. Jaký můžete e, vykonávat vliv na radu, aby e, dělala to, co má? Děkuji moc krát. Komise udělá všechno, co bude potřeba, aby pomohla Radě i Evropskému parlamentu dospět k dohodě během funkčního období tohoto parlamentu. A teď probíhá estonské předsednictví které začalo diskutovat o těchto otázkách velice proaktivně. Hovory začaly eh, na pracovní skupině rady už v létě, teď pokračují, bylo naplánováno mnoho schůzí a jsme optimističtí eh, ohledně eh, snah předsednictví získat jednotu mezi jednotlivými státy. Komise je tam od toho, aby usnadňovala dialog a poskytovala technické údaje Zítra eh, budeme pořádat schůzi na technické úrovni i s vašimi lidmi a naši experti budou vysvětlovat, aby všichni znali co nejvíce odpovědí na otázky, které potom možná nezazní v té samotné diskuzi. Takže, jak už jsem říkal, pro nás je to hlavní priorita, aby se to stihlo během tohoto legislativního období a eh, můžete počítat s naší podporou. Děkuji moc krát. Takže více peněz z Fondu soudržnosti bude eh, na Connecting Europe Facility. Co s tím budete dělat? Ta celá diskuze o víceletém finančním rámci eh, teprve proběhne a já ji nemůžu předjímat. My jsme udělali to, že jsme prokázali, že CEF funguje dobře. A prostřednictvím přímé zprávy můžeme dát peníze na evropskou přidanou hodnotu, eh, odstraňovat úzká místa a vylepšovat spoje. A ty prostředky, které byly přeneseny do CEF, byly vynaloženy velice dobře a přinesly přidanou hodnotu. Tohle eh, musíme zdůrazňovat, až bude probíhat diskuze o MFF. A myslím si, že pokud bychom směli, tak bychom dělali více. Paní Ayala Sender, prosím, čtyři minuty. Ano, děkuji, paní předsedající. Já bych ráda za socialisty a demokraty se vyjadřila konkrétně za našeho předsedu a mám dvě konkrétní otázky. Dýzlové technologie, a alternativní technologie. Stále ještě máme silný dojem, že komise se dostačujícím způsobem nesnaží eh, odcházet od dýzelových technologií a že nekoná dost rozhodně, například směrem biopaliv a jiných možností. Takže to bychom rádi věděli víc. A Euro 7, to je druhá otázka. Děkuji za otázku. No a samozřejmě eh, Držím palce kolegovi v kampani. Každý si zaslouží tu trošku štěstí, když vede volební kampaň. U, těho, u těch dýzlových technologií samozřejmě, že vážně nahlížíme na veškeré alternativy a snažíme se podporovat udržitelnou dopravu a i udržitelná vozidla. Na druhé straně je zcela jasné, že zatím zde máme takový mix různých zdrojů energie. Elektrická energie, ta získává na vlivu a děláme vše, co je v našich silách, abychom ji podpořili. A na druhé straně je jasné, že i spalovací motor se stává stále účinnější, což je dobré. A pak ještě máme hybridní motory, ty jsou rovněž ve vývoji a vidíme tam slibný vývoj a pak ještě máme další potenciál, vodík a tak dále. A já to neustále opakuji, že v Evropě nevyužíváme stoprocentně potenciálu, který skýtá vodík. Je dobré, že už vidíme autobusy s vodíkovým pohonem a máme už i první vlašovky mezi osobními auty. Myslím si, že opravdu ten mix na něm záleží. No a zatím jsou součástí toho mixu i automobily s dýzlovými motory. Některé členské státy už přistoupily k krokům i právní povahy, která povedou k vyřazení těchto vozidel z dopravy. Na druhé straně musíme mít eh, různé způsoby pohonu, abychom byli schopni vzájemně kompenzovat, co je potřeba. Euro 7. Tam v komisi práce pokračují, zatím bych dnes nemohl vám předvídat, jak to dopadne na konci, ale z toho, jak tomu rozumím, stále ještě je na stole, tedy dostane se ve druhém pololetí letošního roku na stůl návrh. Ano, děkuji a dále. Hovořil jste o tom, co ještě zatím máme v tom balíčku mobility na silnicích a o infrastruktuře. A jak to vypadá s bezpečností na silnicích? A budete mít čas, než vám doběhne mandát zabývat se tématikou přeshraničních eh, pokut a jak to vypadá v rámci toho víceletého finančního rámce. Ta částka už je teď a je velká a ještě se strojnásobí. Ano, děkuji za tu otázku. Je mi líto, že zde máme tak málo času. Eh, silniční bezpečnost. 25,5 eh, tisíce lidí umírá na silnicích každý rok. To je téma, které si zaslouží mnohem větší pozornost a je možné vykonat mnohem více. 90% těch smrtelných srážek je způsobeno lidskou chybou. Digitalizace tady sehrává rozhodnou úlohu pro školování ředitelů řidičů a rovněž i technické zkoušky, kvalitnější technické kontroly, které všechny ujistí, že každé vozidlo je ve stoprocentním kvalitním stavu. Pak ještě infrastruktura a e, způsob e, převážení těžkých nákladů. Pak ještě máme chartu silniční bezpečnostní projekt Edward. E, to je evropský Evropský eh, den bez vozidel letos to bude 29. září, ale není to vše. A pak ještě ty sankce přeshraniční. Ano, zapomněl jsem. Poslední e, signály svědčí o tom, že naše iniciativa má pozitivní dopad. Děkuji. Díky nové automatické výměně informací už není tak snadné, aby se jakýkoliv provinilec vyhýbal odpovědnosti. Už tedy z toho sklízíme první plody. I když některé z těchto nehod nejsou notifikovány, čili nejsou ani prosazovány sankce a komise se zamyslí nad tím, jak lépe prosadit všechna pravidla ve všech členských státech souběžně. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě bych si k tomu dovolila dodat jednu věc. Eh, silniční bezpečnost, to nejsou denně, to jsou ročně. 25 eh, tisíc, eh, pan Telička, ano. Já bych ještě upozornil na skutečnost, že máme určitou iniciativu a loni mě zklamalo, že řeč o stavu Unie se nezmiňuje o dopravě. Co vy byste umístil či vepsal do eh, projevu o stavu Unie o dopravě, jak vidíte priority, aspoň jednou či dvěma větami. Děkuji, vážený kolego. No, jsem ve svízelné situaci, když mám odpovědět, protože samozřejmě projev o stavu Unie je iniciativou předsedy komise a já bych si nikdy v životě netroufal vžít se do jeho situace natolik, že bych mu měl diktovat, co má vepsat do mm, svého projevu. Ale kdybych měl tu možnost zmínit priority, tak dekorbanizace, digitalizace, investice a sociální aspekty. Tady se domnívám, eh, že ty pilíře té dopravní politiky jsou rozhodující, že naše dopravní politika stojí právě na tom a abychom byli schopni dosáhnout těch cílů, o nich zde hovoříme, tak musíme nahlížet na dopravu jako na prostředek růstu pracovních míst a um, hospodářského růstu, musíme se pustit do prosazování nových technologií do praxe. Hmm, já jsem právě o tom hovořil, že kdybychom byli lépe digitalizováni, tak by nám méně lidí umíralo na silnicích. Pokud nebudeme investovat do dopravy, tak dlouhodobě přestaneme být konkurenceschopní. A navíc tam máme vysoce kvalitní pracovní místa, které chceme ať už udržet, anebo um, ji přidat eh, na počtu těchto pracovních a zároveň tím posilujeme i sociální aspekt Evropy. Takže kdykoliv hovoříme o budoucnosti a o potenciále eh, dopravy, děkuji. Když ale hovoříme o Connecting Europe, o eh, tom dokumentu SEF a o tom vyhodnocení, už jste naznačil, že tam může dojít k určitému přesunu Eh, okomentoval byste to? Ano, děkuji. Středně doba, mm, střednědobý přeskum SEFu poukazuje na to, že opravdu Connecting Europe přináší konkrétní výsledky. Nelze stoprocentně předvídat eh, vše co se odehraje. Peníze už tam jsou vyhrazeny, vše, ale zatím nebylo ještě proinvestováno, ještě všechny výsledky nemáme, ale to, jak to vypadá dosud, zdá se, poukazuje na to, že e, celoevropsky něco takového e, složilo svou zkoušku a e, vyplácí se všem a vyplatilo by se ještě více, aby eh, takovýto princip jako SEF pokračoval, abychom z něho měli tu přidanou hodnotu i nadále. Nechci se pouštět do tématu financí, protože to ještě bude podléhat dalším diskusím, ale těch 32 miliard, které tam byly alokovány, bylo e, správně tedy jednak utraceno a jednak věnováno na ty správné cíle a stojí za to takovýto vývoj podpořit. Pak ještě dvě krátké otázky o tom 8, 6, 8, tam nás to až tak nepřekvapilo. E, u konektivity e, by si zasloužili některé oblasti upgrade. A nyní Brexit. Tam nám čas utíká mezi prsty u letectví počítáte s tím, že se to vyřeší globálně na celkově? Děkuji. Začnu druhou otázkou. My jsme připraveni se pustit do podrobností, ale nastane to až v momentě, kdy přijde na nás řada. Jakmile to nastane, tak jsme ochotni eh, rozebrat vše, co je na stole. Přechodná opatření, to ani nebude záležet tak na nás, nebudeme to um, my. Samozřejmě, že chceme dospět do dobrých výsledků, ale nemohu tady věštit. A navíc ještě nejsme na etapě, kdy na tento bod pořadu jednání přišla řada. Spojené království stále ještě bude důležitým trhem pro Evropu a i naopak. A pak eh, ta dopadová studie toho 838. Tam budeme pokračovat v tom vysvětlování, radí nabídneme a možná si uvědomujete, že některé prvky z toho dopadové studie je těžké odvodit, protože v mnohých oblastech ty údaje jsme neměli jednoduše a zejména v tom množství, které by nám umožnilo tu dopadovou studii propracovat do detailu. My se ale snažíme, snažíme u 686 taky mnohé vysvětlovat, od, oč tam jde. Je tam mnoho i špatně pochopených eh, nástrojů a my bychom to mm, uvedli na pravou míru velice rádi. Paní Kjelanen na čtyři minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane generální řediteli, mám takovou otázku, která má dvě části. Jedná se o multimodálnost. První část mé otázky. Multimodalita to je něco, co no, nutně potřebujeme, zejména kvůli ochraně klimatu. Jak se budete věnovat multimodalitě v rámci balíčku o mobilitě? A zejména jak to bude s propojením silniční, železniční, mm, námořní a, vnitro, eh, a vodní dopravy. Takže jak to všechno propojíte? A chcete nějakým způsobem podpořit ten přechod na multimodální dopravu a jak chcete také odstranit překážky, které tam bohužel stále ještě existují? Ano, děkuji také usiluji o cíl multimodality. Myslím si, že musí dojít o opravdový přechod dopravy pro budoucnost. Myslím si, že ta budoucnost je zkrátka multimodálnost. Eh, v budoucnu budou eh, velice takové eh, sofistikované itin, plánovače itinerářů, které vám právě na, mm, vlastně nakonfigurují tu cestu pomocí různých eh, modů dopravy. A tím vlastně můžeme využít výhody všech těch jednotlivých druhů a dostat se z místa A do místa B nějakým nejúčinnějším způsobem. No a co se týče ochrany klimatu, tak máme zde jednak strategii pro nízkoemisní dopravu a emise má, pardon, komise rovněž ještě schválila několik různých iniciativ a různých opatření. Takže máme například eh, přímou podporu pro multimodálnost dopravy, eh, usilujeme o, také připravujeme tu směrnici o kombinované dopravě, kde chceme zlepšit účinnost této směrnice tím, že chceme snížit eh, tu víceznačnost té stávající směrnice. Chceme zlepšit také posilování a prosazování těch různých opatření. Chceme aktualizovat různé věci a tak dále. Takže tato nová směrnice bude velice důležitá, protože také rok 2018 je připravován jako rok multimodality, o tom už jsem hovořil. Takže souvisí to do velké míry s digitalizací, protože pokud chceme multimodalitu, tak potřebujeme digitalizaci můžeme to propojit a také díky digitalizaci můžeme propojit jednotlivé mody dopravy. Je jasné, že o to musíme dále usilovat a musíme stále um, volat potom, aby to bylo všechno efektivnější, také to máme to single window, dnes jste hovořili o těch eh, spolupracujících inteligentních dopravních systémech. Musíme také snížit administrativní břemeno a posílit interoperabilitu mezi těmi jednotlivými mody, protože to je zatím problém. Tam není dostatek té interoperability. Možná můžeme hovořit o um, multimodální dopravě v rámci eh, členského státu, ale pak jsou tam právě občas problémy na těch hranicích, takže zatím ještě je před námi mnoho práce. A pokud se vrátím trošku na začátek, tak si myslím, že když hovoříme o multi multimodalitě, tak ne každý to chápe stejným způsobem. Takže měli bychom také usilovat o určité společné definice a o to, abychom dosahovali společných cílů. Takže souvisí to s dekarbonizací a digitalizací. Samozřejmě hm, je také nutná lepší spolupráce těch jednotlivých dopravních modů. Mhm, tak ještě Eh, pokud mi ještě dovolíte druhou část otázky, tak se chci zeptat, když hovoříte o digitalizaci, budete nějak pomáhat těm malým operátorům, malým provozovatelům, mm, protože pokud eh, nepomůžeme těm malým a středním hráčům, aby se účastnili této přeměny, bude to dost těžké, protože ti velcí hráči, ti se jaksi hrají pouze spolu, takže je důležité, abychom tu šanci dali i těm malým a středním hráčům na trhu. Takže teď pan Dalunda, děkuji. Děkuji, pane předsedo, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane generální ředitele. Já jsem celé léto jezdil po Evropě vlakem a bylo to úplně nádherný zážitek. Velice často jsou ty vlaky čisté, pohodlné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Nicméně mm, čelili jsme různým problémům. Za prvé jsou to práva osob v železniční přepravě. Například je dost těžké zarezervovat si jednu cestu u různých operátorů a pokud dojde k nějakému spoždění, tak je těžké, eh, aby se někdo vlastně přihlásil k odpovědnosti, kdo vlastně za to může, že ten cestující nedojel až do té své cílové destinace. Takže co chcete učinit k posílení práv cestujících v železniční dopravě? Dále, eh, ty mm, jsou zde e, horší podmínky pro e, různé e, vlaky, pro takové ty noční vlaky, které jsou drahé, třeba v porovnání s leteckou přepravou. Takže jak, jak chcete zlepšit tržní podmínky pro fungování těch různých nočních vlaků? pro ty vlaků s těmi nočními přejezdy. Děkuji. Já velice rád slyším, že jste celé léto cestoval vlakem. Líbilo by se mi, kdyby, se, kdyby tak cestovalo více osob. Můžete si užít tu jízdu a mm, kochat se krajinou. Samozřejmě, že bohužel občas někdy jsou tam i určité problémy a nedostatky, které souvisejí třeba s tím, že některé služby nejsou na takové úrovni, jak jste očekávali. Takže co se týče práv osob v železniční dopravě. Zatím je tím hlavním problémem, že provádění veškeré té legislativy je takové chabé a není úplně rovnoměrné. Chceme se zaměřit na systém jízdenek, chceme se také Eh, vlastně mm, domluvit na tom, aby ta force majeure, vyšší síla, se používala stejně tak jako třeba v jiných oblastech dopravy, aby to bylo aplikováno jednotně. Mm, ale už tento měsíc chystáme text, eh, který se má právě mm, který má právě bojovat s těmi nedostatky v právech osob eh, v železniční dopravě. Má, má to také bojovat nebo pomáhat lidem, kteří mají sníženou mobilitu, lidem třeba se zdravotním postižením. Jsou tam také třeba jasné pokyny, jak se musí zacházet se stížností a tak dále. Takže já si myslím, že další krok eh, bude zahájení diskuse s radou a také s vámi a mm, jsem si jistý, že i vy také budete aktivně přispívat k tomu, aby nakonec ten výsledek byl dobrý a aby i železniční cestující měli všechny práva, kterých eh, mají požívat. A co se týče těch eh, vlaků, těch nočních vlaků, to je něco, co je mi blízké, ehm, co mám rád. Já s nimi, já, já jsem jezdil různými vlaky i přes noc a ani o tom radši, nebo nebudu tady o tom vyprávět podrobně. Ehm, jde o to, že jsou tam různé druhy, mm, různé služby, mm, jsou tam také provozní náklady, mm, jaké služby si žádají cestující, takže je to velice různé. Takže musíme Eh, se zabývat těmi různými příplatky nebo eh, poplatky za přístup. Eh, mm, mělo by to být nižší. Byla tam určitá, určitý algoritmus, jak se to všechno počítalo. To se mění, takže to by mělo trošku zlepšit právě, nebo trošku, jak, jak se zatraktivnit ty noční vlaky. Ale mm, musím pracovat v souladu s eh, komisařem, s komisařkou, pardon. A ta říkala, že nakonec je to ale rozhodnutí toho provozovatele železniční dopravy. Uh, takže my to můžeme trošku mm, tomu pomoci nějakými pobítkami, my samozřejmě eh, se o to budeme snažit, ale jinak ten stávající trh je dynamický. Víme, že v některých členských státech už ty noční vlaky úplně zmizely, ale třeba v Rakousku tam byly znovu zavedeny. Takže držme jim palce, držme palce, aby tyto eh, noční vlaky přetrvaly. Děkuji. Nyní paní Ajutu, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítejte, pane generální řediteli. Kolegové už položili některé otázky, na které jsem se chtěla zeptat já eh, ohledně Brexitu. Tak eh, samozřejmě bez jakýchkoliv informací ze strany eh, komise je možné, že některé eh, aerolinie eh, budou eh, kolabovat, budou bankrotovat. Zkoumáme možnosti oddělení vyjednávání od aerolinií, od všeho ostatního v Brexitu. Pokud to neuděláme, tak jak si představujete, že vyřešíme ty problémy, které v letectví v Evropě panují? Děkuji moc krát za tuto otázku, vážená paní poslankyně. Na tohle vám nedokážu nějak složitě odpovědět, protože to se týká šarží vysoko nade mnou. E, to vyjednávání provádějí členské státy na základě velice jasného mandátu a probíhají takovým způsobem, že všechno eh, má být chápáno v rámci jednoho balíčku a my se nemůžeme věnovat otázkám, které se týkají budoucích vztahů, dokud nebudou dohodnuty podmínky odchodu. Takže já bohužel budu muset říci to, co už jsem říkal, a sice, že není na sektoru dopravy, aby rozhodoval o tom, jak budou probíhat vyjednávání se Spojeným královstvím ohledně Brexitu. Ale samozřejmě eh, kolegové si velice dobře uvědomují problémy v oblasti letectví. A jsem si jistý, že nakonec se najde řešení, ale jak víte všichni, tak na to musí být dva, dvě strany. Děkuji. Potom eh, bych se chtěla zeptat na CEF. Vy jste sám říkal, že v některých částech Evropy, zejména na střední a jižní eh, Itálii, se nefinancují žádné projekty. A ty projekty, které se financují, stojí dva a půlkrát více, než kolik financí eh, se dá čerpat. A je samozřejmě chyba členských států, že nepo, nepodávají kvalitní projekty. Otázka tedy zní, Máte v komisi nějakou strategii na e, pobízení členských států k tomu, aby překonali ten geografický předěl a aby učinili e, prioritu z projektů, které se zabývají konkrétními zeměpisnými oblastmi, které nejvíce zaostávají v oblasti infrastruktury. To jsou oblasti, na které se často zapomíná. Děkuji eh. moc krát za velice dobrou otázku. Nejprve logika Connecting Europe Facility spočívá v tom, že projekty si konkurují. A klíčovým prvkem je vysoká evropská přidaná hodnota, která znamená, že v ideálním případě by šlo o různé členské státy, odstraňování úzkých míst, doplňování chybějících článků a podpora udržitelných dopravních prostředků. Takto eh, byl CEF vytvořen a to jsou jeho základní principy. A to, co popisujete vy, eh, se do značné míry týká projektů, které měly být financovány spíše z národních rozpočtů nebo z regionálních fondů. protože jde o regionální problém určitého členského státu a je prioritou tohoto státu, aby zaručil soudržnost a regionální celistvost svého území. Bylo by tedy patrně lépe, kdyby eh, tento projekt byl financován z jiných zdrojů než z CEF, který se soustředí spíše na evropské spoje. A z financí CEF každý členský stát má svůj spravedlivý podíl, včetně Itálie, takže je možné, že ten projekt sám nebyl podán patřičným způsobem, s patřičnou prioritou, tak já mohu říct, že ano, samozřejmě v komisi pobízíme členské státy, aby brali v úvahu tu celkovou konektivitu v zemi. Zároveň jsou ale různé nástroje, kterými se dají projekty podporovat v různých částech Evropy. Děkuji. Děkuji paní Arnoty. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane generální řediteli. Vy jste na začátku eh, svého projevu řekl, že bezpečnost eh, je vysokou prioritou Evropské unie. A také jste řekl, že byste byl rád, kdyby bylo eh, méně eh, ilegálních migrantů. Vy jste říkal omezit jejich počet, já bych radši, kdybyste řekl zastavit. Každopádně mám otázku, co eh, budete dělat vzhledem k tomu, že tato, toto vaše přání je poněkud v rozporu s politikou Evropské unie? a zejména s otevřením hranic všude, kde to jen jde a se svobodným pohybem osob bez jakýchkoliv kontrol. Takže e, jaká e, efektivní opatření, a nejenom taková na oko, můžete učinit, e, pokud jde o bezpečnost na hranicích, i když chápu, že na této půdě celou tuto problematiku nevyřešíme. Děkuji moc krát za tuto otázku. Tak zaprvé já si nemyslím, že bych nějak odkazoval na ilegální migranty. Já jsem ve svém projevu pouze hovořil v souvislosti s bezpečností o tom, že některé prvky bezpečnosti kamionů souvisí také s tím, aby se kamiony nedaly unést, jako k tomu v minulosti došlo nebo k pokusům o to došlo. Víme o, víme o případech skalé a tak dále. Tomu chceme samozřejmě zabraňovat a to je součástí sady opatření, kterými chceme posílit bezpečnost jakožto celek v silničním sektoru. Mohu zopakovat, co jsem už říkal, a sice, že v kontextu letectví ale týká se to jakéhokoliv dopravního prostředku. Bychom byli rádi, kdyby dopravní prostředky byly co nejbezpečnější a kdyby přinášely lidem co nejlepší a nejkvalitnější zážitky. Nicméně doprava není jediné řešení. Víme, že v mnoha případech jsou to ministerstva vnitra, se kterými musí dopravní úřady spolupracovat, protože ty eh, mají eh, pochopení a mají kapacity a je důležité, aby ta spolupráce fungovala, aby probíhala výměna informací v rámci země a také eh, mezi členskými státy a to je také jedna ze záruk, která by zlepšila bezpečnost v Evropě celkově a v dopravním sektoru zejména. Děkuji za tuto odpověď. Já mám ještě další otázku k balíčku mobility. Polská vláda řekla, že nebude dělat kompromisy, pokud jde o vysílané pracovníky, pokud tento systém bude platit i pro silniční sektor. Francie a Unie silničních přepravců nechce žádnou další liberalizaci v tomto sektoru se ukazuje, že sociální Evropa je pouhý mýtus, ale komise patrně je i nadále přesvědčena, že reforma je možná. Objektivně není možné zastávat v komisi antiprotekcionistické stanovisko, eh, jak ukazuje řízení pro porušení předpisů vůči eh, Francii a Německu, a zároveň eh, říkat, že bojujete proti sociálnímu dumpingu. Jak můžete jakýmkoliv způsobem uniknout tomuto protimluvu? Děkuji za velice dobrou otázku. Je to podobná otázka jako kvadratura kruhu. E, pokud jde o vysílané pracovníky, tak to se vztahuje na všechny sektory ekonomiky, včetně silniční dopravy, což znamená, že řidiči jsou vysláni, když pracují v zahraničí a vysoce mobilní povaha silniční dopravy není důvodem jim brát sociální ochranu. E, nicméně e, to velice stěžuje implementaci směrnice o vysílání pracovníků a často je to neúměrné. A abychom zajistili úměrnost a rovnováhu, eh, tak komise navrhuje, aby platila minimální mzda eh, v okamžiku, kdy řidič začne pracovat v členském státě déle než tři dny. To je, myslím, dobrý kompromis, bez kterého by to nešlo. Je to dobrý kompromis, ale stále na to mají členské státy i poslanci parlamentu rozdílné názory. A kolem tohoto se točí většina vyjednávání v problematice silniční dopravy. Snažíme se o kompromis eh, a všechny strany chtějí dospět ke kompromisu. Což ale neznamená, že pevně nehájí, nehájí své pozice. Pokud chceme najít kompromis, tak od toho tady všichni jsme. Komise to velice ráda usnadní a i rada a parlament se jistě vynasnaží a podle mě je to nejlepší způsob. Učinit kvadraturu kruhu je nemožné, ale pokud eh, bychom všichni pracovali společně a chtěli eh, změnu, která by na jedné straně uchovala otevřený trh, ale na druhé by uchovala eh, co nejvyšší úroveň sociálních předpisů, tak je potřeba k tomu kompromisu nějakým způsobem přispět. Děkuji vám. Děkuji, tak to byl poslední koordinátor. Dodrželi jste 4 až 5 minut. A teď tedy dáme slovo řadovým poslancům, každý na jednu minutu a odpověď potom e, společně. Paní Lukaševská. Děkuji paní předsedkyně. Já budu pokračovat v otázce balíčku mobility. Nechci hovořit o politice, nejbrž o skutečnostech, ke kterým se neustále vracejí dopravní firmy a nikoli pouze z Polska. Já na to narážím pořád. Za prvé, vládne obava, že když se zavedou pravidla Evropské komise, tak se zvýší provozní náklady, exploatační náklady, byrokracie a bude stát stále více firm i ze zemí mimo EU. Za druhé, statistiky poukazují na to, že tyto návrhy ovlivní ceny totiž růstově až o 29 se to prodraží spotřebitelům. Dekarbonizace, to je třetí věc. Já často slýchám od provozovatelů, od speditéru, že se chtějí kabotáže zbavit. No a právě kabotáž byla dobrým způsobem snižování emisí v dopravě. Tak jsem se chtěla zeptat, zda to komise bere v úvahu. A poslední otázka. Dokáže si pan ředitel představit, jak vypracovat smlouvu pro řidiče, kteří je tři dny v Německu, tři dny ve Francii a tři dny ve Španělsku. Děkuji, paní Tarpadel. Da, traducerea Děkuji. Já jsem právě ještě poslouchala eh, tlumočení, protože ta otázka byla tak zajímavá. Já vám děkuji, pane generální řediteli, že jste mezi námi. Velice se toho vážím. Tady se musím připojit k italské kolegyni. Bohužel infrastruktura není stejná ve všech eh, členských státech a i ta finanční podpora není rovnoměrná. Na východu Evropy byste si možná měli dělat více vrásek k rozvoji infrastruktury. To by se vyplatilo všem, jak dopravě, tak i občanům. Pokud nemáme správně rozloženou a profinancovanou infrastrukturu, tak vůbec nemůžeme hovořit o modernizaci mobility. A přitom to je absolutní eh, imperativ pro nejbližší léta. A nyní eh, právě otázka kabotáže u dopravců ze střední a východní Evropy. A pak podle směrnice e, o vysílání pracovníků pak máme větší nezaměstnanost u těch řidičů ze střední nebo východní Evropy. Zůstanou tedy nezaměstnaní nebo začnou se stěhovat do západní Evropy, přejímat tam pracovní místa a jak pak budou placeni, jak to pak bude v praxi vypadat. Ono se nakonec všem prodraží i doprava a bude se to týkat všech občanů. To nesmíme ztrácet ze zřetele. Všichni se musí omezovat a jinak se na, nedostane na ostatní e, tazatele. Já mám dvě otázky, dva tematické komplexy. Za prvé, zelená lodní doprava, ale nemáme zatím i dostatečně propracovanou budoucnostní strategii. Budete to tematizovat v té směrnici o, e, prů, e, o, o Eh, eh, přístavech, protože například eh, voda s obsahem síry se vypouští do moří v Baltu a nic se s tím nedělá. Druhá věc, ve výboru pro dopravu máme velkou většinu pro komisi, i když výbor Envy na to nahlíží jinak. Tam už chtějí mít víceméně nový systém obchodování povolenkami paralelně se systémem ICAO, jak se to bude utvářet. To byla ta letecká doprava. Děkuji, pan Dach. Některé otázky už byly zodpovězeny a já se chci vrátit k právům cestujících na železnici. Hovořili jste o lepší eh, právní jistotě, o právo na informace, o právech eh, osob se znevýhodněním, jak to vypadá z pohledu souhry mezi různými provozovateli. Mohli byste se k tomu podrobněji vyjádřit a pak rovněž i otázka k letecké dopravě. V tisku čteme, že komise uvažuje že bude sociální balíček předložen v roce 2018. To budou práva sociální a bude se to týkat i letectví. My jako parlament jsme už často hovořili proti těm prekérním pracovním místům, těm smlouvám na nulový počet hodin, na to falešné, na ten švart systém a tak dále. Právě v leteckém odvětví mohl byste nám k tomu říct víc? nic. Děkuji, paní Hulu Delon. Děkuji. Já, pane generální řediteli, bych se chtěla vyjádřit k směrnici o euroznámkách. Komise ve svém návrhu se nechtěla vyjádřit k příjmům z dopravního odvětví. Byl byste připraven s parlamentem jít tím směrem, abychom získali větší eh, podporu systému mítného. Eh, máme rovněž neférovou konkurenci u nákladu na infrastrukturu a i vnějších nákladů, eh, když se porovnávají různé dopravní módy. A já nevím, proč komise nedala vypracovat srovnávací studii k různým typům dopravy, než se pustila do přepracovávání té směrnice. Přitom na tom opravdu z pohledu e, hospodářské soutěže záleží. A když mám čas, tak ještě jedna otázka. Chtěl byste ukončit tuto složku do konce legislativního období? To bychom vám dokázali pomoci. Nestálo by za to e, tlačit na radu, aby se to znovu nestratilo nakonec, nerozplynulo. Kombi direktivy. Děkuji. Eh, směrnice eh, kombi, ta se používá ve značném rozsahu u neseriózních eh, firm, které pomocí ní chtějí obcházet pravidla kabotáže. A to mě trochu znepokojuje, protože my máme časový harmonogram pro naši práci na pravidlech kabotáže a dalších zprávách. A vy teď říkáte, že revize Eh, k směrnice kombi možná proběhne až na začátku příštího roku. Je možné, že, to, že se tím spozdí i projednávání kabotáže? Ano, děkuji. První otázka se týká totiž pochyb ohledně ochrany osobních údajů jak vyvážíme ochranu údajů a veřejný zájem. Smlouva o leteckém provozu, to je druhé téma. Jak si komise představuje, že by mohla zapojit parlament do vyjednávání a potenciál sociální ochrany zaměstnanců v tom odvětví? Třetí záležitost, západní Balkán z pohledu summitu v Terstu. Tam jsme nedávno slyšeli, že například Bosna má u tohoto eh, u té iniciativy dopravní a u té smlouvy rovněž mít účast, jak je možné lépe integrovat investice v té oblasti, protože tam víme, se stav nachází, stav projektu a prací nachází na velice různé úrovni. Eh, ještě tady máme pana Keštera jako posledního ano, já mám otázku. Eh, čas na odpočinek u mm, šoféru. Vidíte eh, rozdíl například mezi řidiči nákladních vozidel a jiného typu vozidel bude se nahlížet jinak na nutnou dobu odpočinku a jak se to váže ze směrnicí o vysílání pracovníků. Děkuji. Merci beaucoup. No, takže děkuji všem a padla celá řada dotazů. Týkalo se to vysílání pracovníků, eurovinety, mnoho dotazů a máte na ně na všechny přesně čtyři minuty. Takže pokuste se prosím zodpovědět na všechny dotazy. Přeji vám eh, mnoho štěstí, ale samozřejmě pokud eh, vám nebude stačit čas, tak třeba můžete na některé ty dotazy odpovědět písemně. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem poslancům a poslankyním za dotazy. Já na to nemám moc času, můj čas je omezen, ale mohu vám slíbit, že pokud se na vás nedostane, tak odpovím písemně. Takže se nebojte, že bych eh, vás připravil o podrobnou odpověď, bytí nedostanete třeba hned teď. Takže za prvé, eh, ta iniciativa pro silniční dopravu, na té se teď, ta se teď projednává na radě a také v Evropském parlamentu. Mnoho těch eh, rozprav ještě není ukončeno a nemohu předjímat výsledky žádné z těchto rozprav, protože my usilujeme o to, abychom dosáhli určitého kompromisu, aby ten, eh, ta iniciativa měla co nejlepší výsledek. Já bych zatím mohl říci, pouze, nebo také jste se ptali na ty um, polské firmy, které provozují silniční dopravu. Ano, s tím je spojeno mnoho otazníků, mnoho otázek. Některé věci, na, na některých věcech se shodneme, ale v některých věcech máme stále rozdílné názory. Já my, my bychom, a nejedná se pouze o polské firmy, říká poslankyně. Ne, to ne, eh, já jsem zmínil polské přepravce jako příklad, ale vím, že se jedná i o jiné země. Myslím si, že některé ty prvky, které navrhujeme, přinesou trochu více administrativní zátěže, ale celkově by se ta administrativa měla snížit. Jak eh, ty časové náklady, tak finanční náklady. Také se budou více používat elektronické dokumenty, což opět eh, umožní uh, Mm, využít všechny výhody digitální sféry. Pak jste se ptali na, eh, za, na investice ve východní Evropě. Byl zde například ten nástroj CEF. Jednou z myšlenek bylo právě propojit východní eh, Evropu se západní Evropou. A pokud se podíváte, jak ten fond eh, vynakládal peníze, tak zjistíte, že ty projekty ve východní Evropě tvoří větší část než ty projekty v západní Evropě. Problémem je, problémy plynou z historie. Jde o to, že ty kontakty byly samozřejmě malé v minulosti, a e, dnes je dobré, abychom ta propojení vytvářeli. Samozřejmě souhlasím s tím, že je to zapotřebí podpořit, proto zde máme fond soudržnosti a myslím si, že i v budoucnu e, by CEF mohl posilovat propojení mezi e, východní Evropou a západní Evropou. Já sám také pocházím z východní Evropy, takže jsem tomu silně oddán, o tom není pochyby. Další otázka. Systém ETS v letecké dopravě. K tomu se vyjádřím stručně. Řekl bych, že komise předložila návrh, já za ním pevně stojím, samozřejmě. Pokud nakonec po různých jednáních v parlamentu ten výsledek bude jiný, tak to budeme muset respektovat. Ale pokud se ptáte na e, mou preferovanou možnost, tak to je samozřejmě to, aby prošel návrh komise. Důležité je to, že zde musí být odolný systém. A také chápu, že je zde určité podezření, že ten systém ne, není postačující, že není dostatečně odolný a že ne, nebude stačit k tomu, aby tam vlastně bylo zahrnuto opravdu veškeré množství těch emisí. Ale na tom můžeme dál spolupracovat, aby to byl dobrý systém ICAO, a eh, aby to byl takový systém, který bude mít výsledky, které chceme. A já chci říci, že žádný paralelní systém není eh, také ideální. Jsou určité paralelní systémy, ale žádný není eh, ideálně. My samozřejmě nechceme, aby zde v Evropě byl systém, kde každá země má nějaký jiný režim. Tak, jak už jsem, další otázka se týkala přístavních zařízení pro příjem odpadu. Jak už jsem říkal, teď chystáme revizi směrnice. Ještě tento rok by měl už být předložen návrh. A co se týče síry, tak já bych chtěl říci, že tam problémem je to, aby tam vůbec byla v těch přístavech ta zařízení pro příjem odpadu, aby se tam pak mohly vypouštět ty látky a musí to být také udrži- eh, proveditelné pro všechny ty partnery. Potom jste se také ptali na ty kombinace. Já jsem říkal, že mm, co se týče té směrnice kombis, na no to bude dříve, ale nechci vám slibovat něco, co nemohu dodržet. Čili já vás požádám o trochu více času. Takže mm, sice usilujeme o listopad tohoto roku, nemohu to slíbit, ale myslím si, že se také s tímto mm, návrhem pohneme. Pak jste rovněž padla otázka na dohodu s zeměmi západního Balkánu. V Terstu se nám podařilo e, podepsat dohodu, kterou jsme vyjednávali už celé roky. Byl to úspěch. Doufejme, že výsledkem bude e, Mm, soudržnější financování infrastruktury v oblasti západního Balkánu. A také pokud vezmeme v úvahu to, jak vypadá ten region, tak si myslím, že celkově to e, zlepší e, situaci dopravy, aby mm, v, na, v oblasti západního Balkánu zkrátka ta doprava lépe fungovala. Další otázka se týkala eurovinety a toho, jak eh, se v tom kontextu budou, mm, jak se bude zacházet s těmi jednotlivými dopravními mody. Myslím si, že samozřejmě silniční síť a železniční síť, eh, to jsou dvě různé věci, ale zároveň se doplňují. Pak je tam ta otázka té poslední míle, takže někdy můžete jet na železnici, ale pak stejně část cesty musíte vlastně jet autem. Eh, pokud se chcete dostat do nějakého nejvzdálenějšího regionu. Myslím si, že celkově můžeme říci, že eh, jsme provedli různé studie, které se týkaly otázek různých, různých možností eh, danění těch jednotlivých modů. A není to tak, že bychom se soustředili pouze na, jednu, na jeden omezený aspekt, ale jsme informováni i o tom, jak je to s těmi ostatními mody, všechno to bereme v úvahu. Další otázka se týkala tzv. inteligentních tachografů a to, jak tam bude ochráněno soukromí osob. Jak dobře víte, tak v Evropě bereme ochranu soukromí velice vážně a rovněž eh, Evropané velice dbají na to, aby jejich soukromí nebylo narušeno. Myslím si, že to je součást evropské identity. Takže zajistíme, aby pravidla byla jasná, ale zároveň, aby eh, ta ochrana soukromí byla nejvyšší, jaká může být. To se vlastně týká celé té oblasti digitalizace. Mm, součást digitalizace, pardon, součástí digitalizace je právě ochrana osobních údajů, ochrana soukromí. Je to všechno propojeno. Musíme samozřejmě, my jsme, my jsme vázáni všemi těmi pravidly na ochranu soukromí i v těchto věcech. Padla také otázka na leteckou dohodu, nebo dohody. Takže tam se také zmiňovaly určité sociální aspekty. Máme vyjednovací mandát. A řeší se věci, jako je udržitelnost, sociální aspekty, práva cestujících, tomu všemu se věnujeme, když vyjednáváme ty smlouvy se třetími zeměmi. Takže ano, o tom také, to je součástí těch jednání. A pokud eh, jste se ptali, zda může být Evropský parlament do toho lépe zapojen, tak eh, existují určitá pracovní uspořádání, určité režimy, na kterých se samozřejmě tady musíme dohodnout. A také se to týká třeba otázky přístupu k dokumentům, ale myslím si, že my jsme vždycky velice ochotní vás eh, pořádat různé briefingy, o těch jednáních, pokud to bude zapotřebí. Takže to snad už je vše. A pokud jsem na něco zapomněl, tak eh, na to odpovím později písemně. Děkujeme, pane řediteli. Takže jsme si vyslechli mnoho eh, podnětů, mnoho dotaz, dotazů. Jsme na začátku velké práce, čeká nás mnoho nové legislativy. Mm, bude nás to zajímat, jak to bude dál s tím bezpečnost, s tou, s tou strategií pro letectví, jak to bude s mobilitou. Eh, také budeme úzce sledovat práci na eurovinětě, která musí fungovat eh, udržitelně. No a všechna další témata budou vedlivě sledována i třeba naše kolegyně určitě bude bedlivě sledovat, jak je to se směrnicí o vysílání pracovníků. Takže naše debata začíná, bude to určitě pokračovat, nemusíte se bát. Děkuji všem, uvidíme se opět ve tři hodiny odpoledne a ještě jednou děkuji panu generálnímu řediteli Ololajovi, že přišel mezi nás a uh, účastnil se této debaty. Děkuji. Ano, a já vám také děkuji za pozornost a chci říct, že ta debata byla velice zajímavá.